Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Přeji vám hodně zdraví, hodně úspěchů v osobním životě i v pracovním životě a tady pro výbor si přeji, abychom pokračovali v naší konstruktivní spolupráci. To, že budeme mít kontroverzní diskuze, to patří k demokracii, ale to, abychom spolu navzájem eh, mluvili, jednali a neuráželi se, to je správné příštích týdnech a měsících nás čeká spousta práce. Nebude jí méně, bude jí více než v minulém roce. A budeme pod velkým tlakem, abychom to či ono zvládli včas. Doufám, že najdeme potřebný čas, abychom obsahově projednali to, co je důležité. Čili i v tomto duchu vám přeji všem úspěšný nový rok. Jsem velmi potěšen, že tu máme opět šéfa sekretariátu téměř zdravého, ne úplně, zbytky zranění jsou ještě viditelné, ale je na dobré cestě, takže i vám přeji úspěšné uzdravení. Dámy a pánové, začnete, začneme. My jsme prohodili body 3 a 4, nevím proč, asi to bylo nutné a pan de Angelis, toho zastupuje pan de Perello, to myslím, že není problém, tento zvládne elegantně. Takže se dostáváme, bod 2 je vyřešený a dostávám se k bodu 3.9 e, směrem k jednotnému trhu pro podniky a růst. Jak už bylo řečeno, pan De Angelis dneska nemůže, bohužel, ale předám slovo jeho zástupci, aby začal. Děkuji, pane předsedo. Přeji vám všem dobrou, dobrý den. Zastupuji pana De Angelise, který má jiné povinnosti, takže se dnes nemůže zúčastnit a požádal mě, abych ho tady zastoupil a uh, přednesl to, co měl přednést. On jde o to, abychom vytvořili jednotný trh, výkonný trh pro podniky. To byla součást evropského díla a zůstane to i nadále naším cílem v evropském integračním procesu. Jsme viděli, že jednotný trh se musí přizpůsobit celosvětovému, ale je, není to jednoduché, protože jde o zaměstnance, zaměstnavatele, kupní sílu, která se změnila a jsou také jiné spotřební vzory. Vzniká nové prostředí, potřebujeme, abychom měli lepší kompetenci, musíme se také vypořádat s mezinárodní konkurencí a jde také o zapojení středního stavu. Zpráva Montyho k tomuto tématu hovoří jasně. E, tady e, jsou naznačeny nezbytné iniciativy tak, abychom obstáli, je třeba to zrealizovat a e, s tím, že budou stejné podmínky pro evropské podniky, je třeba odstranit překážky, které brání růstu produkce a musíme mít také podporu transparentnější konkurenci. Je nutné, abychom měli také standardizaci, společné normy, eh, je třeba podpořit spotřebu, je to otázka také dobrého fungování jednotného trhu a jde také o zjednodušení administrativy pro podniky. To samozřejmě Eh, znamená, že nemůžeme zavírat oči před eh, energetickou politikou, ekologickou politikou, tak, aby Evropa měla kompetenci diverzifikovat eh, zásobování energiemi a jde také o zapojení obnovitelných zdrojů. Základním bodem je inovace. Inovace jsou nedílným prvkem s ohledem na dosažení cílů strategie 2020. To bude skutečně trumf, který Evropa bude mít a v té zprávě je také uvedeno, že potřebujeme lepší koordinaci v tomto směru, harmonizaci při používání těchto nástrojů, například eh, radiová pásma, vysílací pásma v Evropě, to jsem chtěl doplnit. Děkuji. Děkuji srdečně. Hlásí se k tomu některé kolegyně či kolegové? Máte k tomu ještě nějaké dotazy, připomínky? Nebo to pro dnešní první úvod stačí? Nemáme tu zpravodaje, to je možná tím, že jsme změnili to pořadí, ale možná, že tu nejsou vůbec. Začínáme přesně, ne všichni chodí včas, ale musíme začínat včas, když chceme zvládnout své úkoly. To je ale problém těch, kteří tu nejsou, takže tímto je ten bod uzavřený. E, ještě se podíváme na další bod programu kolegové budou mít možnost, eh, aby přednesli své příspěvky později. Dostáváme se tedy k dalšímu bodu, současnému bodu 4, kde jde o energetickou infrastrukturu. Jak víte, to je velmi důležitá oblast. Eh, Sosa Wagner je zpravodajem a takže mi dovolte, abych mu předal slovo, aby mohl přednést svůj příspěvek. Děkuji, pane předsedo. I já bych rád využil této příležitosti, jak to už učinil můj italský kolega, abych vám všem popřál velice úspěšný a spokojený rok 2011. Přeji to všem členům výboru ITRE. Domnívám se, že toto je v podstatě velice emocionální příležitost, že hovoříme o prioritách pro energetické integrované infrastruktury v Evropě, protože, jak jste pravděpodobně zaznamenali, připomínáme si 60. výročí založení společenství železa a oca, uhlí a ocele, pardon, což je jaksi ta kolébka, do níž jsme se narodili. A připomínáme si právě 60. výročí této Eh, záležitosti. Takže eh, pokud si vzpomínáte Jean Monnet, který eh, vlastně se zasadil o vytvoření tohoto společenství, velice zdůrazňoval, jak důležitá je to iniciativa právě pro bezpečnost budoucnosti energetických organizací v Evropě. Máme sdělení komise a jedná se o tom, abychom hovořili o energetické perspektivě, abychom ji vytvořili přičemž nejedná se ani tolik o ten všeobecný přístup, který byl um, přijat před 60 lety. Teď, když se podíváme na ten nový projekt komise, je vysoce ambiciozní a na základě tohoto sdělení a toho, této iniciativy teď se vlastně snažíme vybudovat jakousi páteř energetické unie v Evropě. Všichni eh, se účastníme této diskuse a jsme si vědomi toho, že už eh, došlo k řadě iniciativ eh, v Evropské unii v tomto směru. Takže pokud je o řešení této věci, domnívám se, že vůbec nejde o to, abychom se snažili začínat úplně znova. Nesnažíme se znovu vytvářet něco nového, protože, abych tak řekl, v našem zavazadle už máme mnoho úspěchů, které učinili ti, kteří nás předešli v této oblasti. V Evropské unie máme zelené knihy, bílé knihy, nařízení, směrnice a především, jak se domnívám, jsme byli svědky formalizace a eh, a vytvoření celé řady základních principů, z nichž vychází nás obecný energetický přístup. Došlo k integraci eh, trhu, k mm, zabezpečení dodávek, hovoří se o udržitelnosti, o užití alternativních druhů paliv, o tom, jak to vše ovlivňuje klimatické změny. Pak máme také ty tři dvacítky, to eh, s tím přišla komise, je to snížení eh, skleníkových plynů o 20%, zlepšení energetické účinnosti o 20% a zvýšení užívání zdrojů z obnovitelných zdrojů o 20%. To jsou ty tři základní principy. A pak máme nový mandát, který nám dává eh, Lisabonská smlouva, článek 134, který eh, nám dává mandát k tomu, abychom uplatňovali všechny tyto iniciativy v praxi které všechny společně jsou pak součástí evropské energetické politiky. Musíme ovšem rovněž vyvozovat jisté závěry a podívat se i na třetí eh, energetický balíček, podívat se na všechna nařízení a směrnice, které byly přijaty nedávno, teprve v roce 2009. Já se snažím zdůraznit toto nemáme co dělat s něčím naprosto novým. Jak už jsem říkal, nezačínáme úplně znovu. Naopak máme již dlouhodobé a důležité tradice snah řešit tyto důležité otázky. A teď máme před sebou pokus o to, abychom vytvořili energetické infrastruktury po celé Evropě. Je to specifická záležitost a samozřejmě, že se jedná i konsolidaci energetické politiky v celé Evropě a toto je pokrokem v tomto směru. Jde nám o to, že aby z Evropského parlamentu Evropa hovořila jedním hlasem, co se týče různých energetických záležitostí. A abychom konkrétně tohoto cíle dosáhli, pak, jak chápete, Eh, bude to vyžadovat značné investice, ale hlavně politickou schodu. Víme, že i teď existují značná pnutí mezi členskými státy. Jde o národní zájmy a eh, trhy jako takové jsou značně roztříštěné, jsou tady různé překážky, všichni je velmi dobře známe. A jediný způsob, jak ty je překonat, je jednat odhodlaně a jednotně eh, při řešení těchto různých energetických záležitostí. Musíme si tedy stanovit bezprostřední cíle. A já Doufám, že se mi podaří to správně schrnout. Myslím si, že musíme být dostatečně odvážní, abychom eh, učinili jakýsi seznam těch infrastruktur, které budou velice důležité, máme-li implementovat celkovou společnou energetickou politiku. Nejprve se musíme podívat, jaké typy infrastruktury jsou k tomu zapotřebí. A pak v rámci Evropského parlamentu bychom si měli definovat potřebná kritéria eh, pro projekty které bude zapotřebí udělat, abychom přihlédli k evropským zájmům a abychom mohli nastavit kritéria, budeme muset se zabývat nejrůznějšími aspekty této věci a myslím si, že o tom budeme v příštích měsících hovořit v tomto výboru jaké jsou současné nedostatky existující infrastruktury, priority různých regionů. A za třetí si myslím, budeme muset také zaručit, že se všechny tyto priority projekty budou moci realizovat v rozumné době. A budeme se muset také zabývat tím, jak se udělují i licence eh, v členských státech. To je trošku kontraverzní věc v současné době. Když se podíváte na sdělení komise, ta se právě v něm touto věcí hodně zabývá. A když si přečtete všechny dokumenty, zjistíte, že je to opravdu zásadní otázka pro mnoho členských států. Podívejte se například na termíny pro dokončení rozsáhlých projektů v infrastruktuře. Často dochází ke zdržení o celá desetiletí. Jedná se o administrativní veřejná řízení pro udělování licencí a jsou to postupy, eh, které řeší různé orgány. Jsou to buď státní orgány, regionální, někde i místní eh, orgány, municipality. A znamená to, že pokud e, je e, například místní obyvatelstvo proti nějakému projektu, pak je velice e, dobře možné, že tyto projekty se značně zabrzdí nebo dokonce úplně přeruší. A musíme najít nějaké řešení pro tuto věc, což samozřejmě nebude nic lehkého, protože jsou to problémy, které vyplývají z rozdílnosti legislativy v 27 členských státech. Některé členské státy mají více federální strukturu, například Německo, Itálie, Španělsko. A pak zase jsou tady regiony, které jsou za to zodpovědné a ne všechno se rozhoduje na celostátní, na ústřední úrovni. Zkrátka, jak už jsem říkal, to je to, čím se budeme muset během příštích měsíců zabývat. Dále asi budeme mít co dělat ještě s větším množstvím problémů. Máme tady program pro řešení koridorů po celé Evropské unii a budeme si muset nejprve definovat energetické koridory. Tady eh, komise ve svém sdělení už na několika místech naznačuje, jak by se asi definovaly a bude samozřejmě na nás, abychom to projednali a řekli, zda s tím souhlasíme nebo ne. Budeme zkrátka muset eh, vypracovat nějakou reakci, připomínky k návrhům komise ale musí to být eh, technicky řádně odůvodněné. Komise je tady kompetentní, ale když se podíváme, co je napsáno ve sdělení komise, pak samozřejmě to není něco, co bychom museli brát tak, jak to je. My v Evropském parlamentu můžeme to analyzovat a vyjadřovat se k tomu, předkládat na, na eh, návrhy. Důležité je, aby koridory byly patřičně definovány. Nebudou-li správně definovány, pak eh, vlastně eh, ten celý motor, který má rozjet tu infrastrukturu, nebude fungovat. Musíme se tedy zabývat eh, analýzou, zkoumat všechny tyto aspekty a také se zabývat tím, jaké nástroje chce komise pro řešení těchto věcí používat. Jak už jsem říkala, je tady celá Eh, řada otázek, které souvisí s licencemi a tak podobně. Zabere nám to docela hodně času. A pak máme regionální seskupení, jak to navrhuje komise. Celá řada členských států, je tady mnoho členských států, máme jich 27, liší se eh, co do geografické eh, situace a proto snad má smysl, aby opravdu takové regionální seskupení existovaly. Něco takového už existuje v Pobaltí. A určitě určitě je to důležité. A pak bude další věc, kterou budeme tady v tom komis- výboru také probírat. A to je ta hlava kapitola, která řeší financování všech těchto projektů. Jsou tady eh, různé druhy společností, soukromé společnosti, které jsou činné v tomto sektoru a ty bude třeba do toho započít, eh, zapojit, protože jak známo je to vysoce důležitý sektor. Možná, že bude třeba využít i veřejné eh, zdroje pro financování. Zkrátka my budeme muset posuzovat v nadcházejících měsících všechny eventuální alternativy přicházející v úvahu. Myslím si, že toto jsou ty hlavní eh, věci, a které nám pravděpodobně zaberou nejvíce času a budou nás stát hodně práce. Ale jedna věc myslím je tady zvláště důležitá a relevantní. Totiž Evropa co do energie je velice eh, křehká, velice slabá. A myslím si, že je tomu tak proto, eh, proč jsme tedy že právě proto, že máme tuto slabost, že bychom měli naopak využít všech těch silných ztrátek, které máme, abychom vytvořili daleko solidnější, daleko odolnější Evropu. A jak už jsem řekl, v tomto roce si připomínáme 60. Eh, výročí společenství eh, uhlí a ocele, což bylo kolébkou Evropské unie. A já se samozřejmě budu scházet se stínovými zpravodaji, kteří pravděpodobně budou jmenováni příští týden nebo prostě během příštích několika týdnů. A e, těším se, že společně s nimi budeme ty věci probírat. Já samozřejmě budu e, fungovat jako koordinátor, protože určitě různé politické skupiny budou přicházet s různými návrhy jak všechny tyto záležitosti řešit. E, čili to je můj úkol jakožto zpravodaje spolu se stínovými zpravodaji. Rád bych se ale také obrátil na ostatní členy našeho výboru, abych vám sdělil, že jsem vám plně k dispozici. Budete-li mít nějaké konkrétní problémy, konkrétní obavy, nebo jsou-li nějaké specifické národní zájmy, národní obavy, pak prosím obraťte se na mne sdělte mi to, nebo pokud vás něco napadne, jak ty problémy řešit. Já jsem naprosto ochoten vyslechnout jakékoliv náměty, můžete mi to poslat ehm, po e-mailu nebo můžete zaskočit ke mně do kanceláře a já určitě budu velice ochotně naslouchat všemu, co budete mít na srdci, protože toto je věc, která nepochybně zajímá všechny členy našeho výboru pro průmyslový výzkum a energetiku. A jak už jsem říkal, my tady máme vytvořit zvýšit energetickou páteř Evropské unie v této oblasti. Já se také budu scházet se zástupci komise. Eh, sejdu se s nimi v nepříliš zdálekné budoucnosti. Už bych se rád trošku vyjádřil k tomu jejich sdělení. Je to velice solidní sdělení, ale přece jenom už k tomu mám pár poznámek. Děkuji. Děkuji a slovo má kolegyně Karenc. Eh, Děkuji, pane předseda. E, děkuji zpravodaje. Já bych to popsal jako takový malý obrázek. Když si představíte velký, hluboký les a na jedné straně je města. Uprostřed lesa je krásná dílna, která dělá hliněné hrnce. Ale pokud nepovede žádná cesta z té dílny do města, pak ten výrobce těchto hrnců je nikdy nedostane na trh. A takhle to trochu vypadá s naší energetickou infrastrukturou. Máme spoustu takových krásných dílen. A když budeme vkládat stále více prostředků do obnovitelné energie, pak dojde k tomu, že možná některé tyto dílny budou mít nadprodukci, protože tu energii nedostanou do těch částí Evropy, kde energii zrovna potřebujeme. Totiž nemáme hotovou infrastrukturu zpravodaj řekl, alespoň tak jsem to slyšel eh, v překladu, že Evropa je křehká. Já nevím, jestli bych souhlasil s tímto popisem energetického trhu, ale určitě je neúplný. A jestliže je naším cílem jednotný trh, a to zajisté musí být naším cílem, pak sdělení komise si myslím je eh, dalším logickým a Mm, důležitým krokem, abychom ho skutečně dokončili. Vzpamatujte si, že eh, loni jsme tady měli tři eh, různé mm, eh, mm, zákonodárné akty. Jedno se týkalo zabezpečení, to byl Kuras Lagras, potom strategie 2020 a pak energetická účinnost. To s tím to zase řešil můj kolega Benson. My jsme se tedy hodně přeli o závažné kvantitativní cíle, závazné kvantitativní cíle a tak dále, ale bez infrastruktury, když budeme hovořit o struktuře, o zabezpečení energetických dotázek, pak to všechno nebude mít bez infrastruktury smysl. Proto říkám, že to sdělení komise je dalším logickým krokem a že musíme eh, to velmi vážně probírat a my vždycky říkáme, že nám jde o dokončení, ale hlavně musíme teď eh, udělat další krok na cestě k dokončení této infrastruktury. Víme, že co se infrastruktury týče, jeden problém je, že se nebudují propojení často proto, že z investorského hlediska, z, e, jejich, z hlediska jejich harmonogramu nejsou e, perspektivní. Například jak napojit Polsko na Litvu, šlo o kilometr, ale nehlásila se o to žádná soukromá firma. Proč? Protože jim to nepřišlo ekonomicky Eh, logické. Eh, pak máme eh, v Severním moři spoustu větrných elektráren, ale zase musíme o to dostat energii na pevninu. Čili zase máme mnoho problémů s propojením a to propojení se nedělá, protože to ekonomicky nevychází dobře. A komise to chce řešit tak, aby se na tyto potřebné projekty dávaly Evropské unie, totiž aby se propojily trhy, protože samo od sebe jinak by se to nestalo. Sdělení komise dále zdůrazňuje nutnost spolupráce mezi členskými státy to, co je naprosto očividné, aby se snížily náklady. A v zásadě bych chtěl tím vším vyjádřit moji velkou podporu pro tento návrh, který přichází z komise. Myslím si, že i zpravodaj se eh, chce ubírat správným směrem, který mohu naprosto podpořit a předpokládám, že budeme schopni úspěšně spolupracovat. Určitě je důležité, abychom si uvědomili, že bez tohoto dalšího kroku Legislativa, na, kterou, na které jsme pracovali loni, by eh, mohla sice znít krásně, ale prakticky nemít smysl. Děkuji, paní eh, Madurel. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Začátkem bych ráda řekla to, že souhlasím, souhlasím s kolegou Wagnerem, s pravodajem k tomuto tématu. A úplně první věc, ráda bych vám rovněž popřála vše dobré do letošního roku. Děkuji zpravodaji za jeho vysvětlení, souhlasím v podstatě téměř se vším, co bylo řečeno. Já jsem stínovou zpravodajkou za mou skupinu a proto bych v této úvodní výměně názorů, mm, pokud dovolíte, pouze takový malý příspěvek k tomuto velice důležitému tématu. Samozřejmě, že se nemusíme dívat nějak, nějak daleko do minulosti, ovšem ráda bych vám připomněla to, že v posledních čtyřech letech například došlo k obrovskému úsilí na straně tvorby legislativy, tak abychom pokročili v oblasti interního energetického trhu a abychom využívali čím dál tím více a lépe obnovitelných energií. Ovšem, jak už se o tom zmínil i zpravodaj, pokud neuděláme zásadní krok vpřed, v oblasti infrastruktury, v oblasti propojení jednotlivých trhů, tak se nám tyto cíle nikdy nepovede splnit. Pouze pokud budeme mít tuto interní opravdu silnou síť, tak budeme schopni opravdu dosáhnout pokroku, protože jak víme, mnoho oblastí Evropy je tak izolovaných, že prostě bychom toho nikdy nedosáhli. Proto musíme podporovat tři základní pilíře, to znamená udržitelnost, bezpečnost dodávek, spolehlivost a myslím si, že všichni jsme si vědomí toho, že jedním z takových, řekněme, nejslabších článků v evropské síti je, ta, je to propojení přeshraničního charakteru. Právě proto eh, vidíme, že k nějakému zásadnímu pokroku v této oblasti zatím nedošlo, proto bychom měli trvat na plnění těch našich cílů, které se dotýkají těch toho zlepšení o 10%, pokud jde o propojení v Evropě, to byl ten barcelonský cíl, který jsme si stanovili a myslíme si, že bychom měli sledovat tento cíl opravdu tak odhodlaně, jako i ty cíle 2020-2020 v oblasti využívání obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Proto je infrastruktura, energetická infrastruktura je v zájmu celé Evropské unie. To znamená, že tuto oblast nesmí řídit pouze některé země nebo dvě země, které by na to měly hlavní zájem, protože ty výhody z toho lepšího propojení v rámci celé Evropy prostě přesahují komerční zájmy, čistě komerční zájmy. Proto souhlasím s komisí i se zpravodajem v tomto ohledu. Myslím si, že bychom měli urychlit všechny tyto procesy i v oblasti povolování, autorizací, které jsou spojeny s tvorbou nové infrastruktury protože, jak bylo řečeno, občas to trvá více než 10 let, než, se, než dospějeme k nějakému takovému rozhodnutí. Samozřejmě, že chci rovněž podpořit tu myšlenku one-stop shop, to znamená toho jednotného místa, pokud jde o administrativu a tak dále, zároveň určitou potřebu stanovení lhůt pro poskytování rozhodnutí, předložení rozhodnutí a zároveň určité lhůty pro implementaci těchto infrastrukturních projektů. To je velice důležité. A zároveň bychom měli zajistit to, aby orgány na evropské úrovni mohly zasáhnout, pokud tomu, pokud tomu tak nebylo na národní úrovni. Musí zde být opravdu dosažena spolupráce mezi jednotlivými orgány, musíme mít k dispozici i finanční prostředky, financování všech těchto infrastrukturních projektů, musíme mít k dispozici evropské evropský rozpočet, evropské prostředky pro ty projekty infrastruktury, které jsou, které mm, mají jasný evropský, celoevropský zájem a přínos. A pokud je o obnovitelné energie a jejich zapojení do celé sítě, o tom se zmínil předřečník, to je rovněž zásadní záležitost. To znamená, že mm, ten, ten příspěvek obnovitelných energií na úrovni, kterou očekáváme, znamená, že bude muset naši eh, energetickou infrastrukturu, energetickou síť eh, posílit, aktualizovat, eh, bude to muset fungovat na mnohem inteligentnějším základě, bude to muset být kvalitnější propojení těchto nebo napojení těchto mm, energií na tuto síť můžeme optimalizovat i využitím takzvaných inteligentních sítí, inteligentního napojení. Občas dochází mm, k takové situaci, že spotřebitelé například vůči těm takzvaným inteligentním měřičům nemají důvěru a podobně. Já si myslím, že bychom se měli snažit to vysvětlovat, že bychom měli informovat o této záležitosti celá, tak aby opravdu jsme dostali celou tuto síť na mnohem vyšší úroveň, měli bychom, po, měli bychom zajistit eh, m, možnost propojení nebo dodávek solární energie z z Pirenejského polostrovu, zároveň například větrné energie ze severu Evropy a tak dále. Čili to jsou všechno další možnosti, o kterých musíme hovořit. To je na úvod vše, vážený pane předsedo, a těším se na velice eh, kvalitní další spolupráci se zpravodajem. Děkujeme. A pan Žado. Euh, euh, euh, děkuji vám, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval našemu zpravodaji. Já si myslím, že už se zmínilo o té nejdůležitější záležitosti a tou je potřeba celého toho dosie a zároveň určitá potřeba koherence v celé této oblasti, propojení v oblasti energetické účinnosti, úspor energií nebo řekněme ty naše plány pro rok 2020, 2050, to znamená naše energetické scénáře. Ano, je pravda, že v letošním roce slavíme 60. výročí společenství uhlí a ocele. Ovšem, naše, jak víme, naše ambice, naše energetické ambice jsou v současnosti jiné než ty, které byly před, před 60 lety. Došlo zde k určitým rozhodnutím, které jsme udělali v této oblasti. Ovšem to jsou rozhodnutí, která přetrvají déle než 60 let. To znamená, že skutečně se jedná o něco, co je spojeno s budoucností celé Evropy. Několik doporučení z mé strany jak zajistit takovou koherenci této práce, kterou jsme odvedli v této oblasti, s tím, co už jsme udělali nebo o čem jsme hlasovali zde ve Evropském parlamentu, například pokud jde o energetickou účinnost nebo úspory v této oblasti. Pan Benson nás byl vedoucím představitelem této oblasti za Evropský parlament. My jsme právě hlasovali ohledně těch 20% do roku 2020, pokud jde o účinnost energetickou a najednou jsme zjistili, že komise připravuje energetický scénář, který v podstatě nevzal v potaz tento omezující prvek našeho závazku a v podstatě dokonce počítá s tím, že by tento závazek nebyl splněn do roku 2020. To znamená, že tento scénář Evropské komise pro energetický balíček je v podstatě balíčkem nebo scénářem, který už počítá s tím, že se nám nepovede dosáhnout tohoto cíle, této energetické účinnosti do roku 2020. To je podle mého názoru zásadní problém. To je zásadní problém, který je obrovským problémem pro naši společnou práci. Proto bych poprosil zpravodaje, abych se například ještě sešel s představiteli jednotlivých technických oddělení komise, podíval se na možnosti technické analýzy toho modelu, který byl využit pro sdělení Evropské komise v tomto ohledu. My jsme hlasovali o této záležitosti. To, co přece je zásadní věc, to je 20% úspora do roku 2020, že to je ekvivalent 15 Nabuko, když hovoříme o infrastruktuře, čili to je skutečně obrovská záležitost, velice důležitá věc. Pokud je o to sdělení komise, oni se dívají teda na ten vývoj až do roku 2020, naše cíle v oblasti obnovitelných energií. A po roce 2020 najednou tam vidíme zásadní pokles v oblasti investic do obnovitelných energií. Proto si osobně myslím, že bychom měli tuto etapu do roku 2020 považovat za jakýsi odrazový můstek až do roku 2050, tak aby zde byla určitá koherence mezi našimi ambicemi energetickými až do roku 2050. A já doufám, že bychom měli většinu, už do té, v tom období většinu našich energií, které by přicházely právě z obnovitelných energií. To znamená, že bychom měli do toho roku 2020 určitě odrazový můstek, který by byl začátkem našeho úsilí. Zároveň si myslím, že by měla proběhnout určitá objektivní diskuze. Objektivní diskuze, která se dotýká uhlíku, uchovávání, transportu a tak dále v této oblasti. Ano, komise předpokládá investice, pokud jde o transport v oblasti CO2, máme zde určité experimentální projekty, pokud jde o uchovávání uhlíku, mm, které bohužel byly jaksi zastaveny v Německu, v Kanadě. Eh, máme určité důkazy o tom, že došlo k úniku v této oblasti. Čili jsou zde určité obavy, pokud jde o náklady, o technologické záležitosti. To znamená, že bychom opravdu měli velice pozorně postupovat, pokud jde o využívání této technologie, která zatím opravdu nebyla ještě prokázána. To znamená investovat do něčeho, co by znamenalo obrovské náklady, obrovské ztráty to znamená, že nesmíme zapomínat, že se to musí stát vlastně součástí celého našeho obrázku boje proti, proti klimatickým změnám a celé této problematiky. No ale zpravodaj hovoří o určitých kritérií, které by nám mohly umožnit vybrat takové evropské projekty. Já vím, že komise ehm, tam umožňuje až, až moc um, pružnosti, flexibility v tomto výběru těchto kritérií. Já si myslím, že ta kritéria by měla být konkrétnější, pokud chceme opravdu dosáhnout takové koherence evropského přístupu k těmto infrastrukturním projektům a abychom zajistili koherenci tohoto balíčku s našimi energetickými ambicemi, to je samozřejmě klimatickými ambicemi, to je rovněž velice důležité. Čili my jsme připraveni opravdu s velikou radostí, potěšením budeme pokračovat v práci se zpravodajem na tomto důležitém, důležité, na této důležité oblasti. Děkujeme, pan Čičester, děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu Sosu Wagnerovi za jeho prezentaci, za to, že jak si uvedl toto velice důležité téma. Už máme dobré zkušenosti zde v Evropské unii, pokud je o ambiciózní přístup k energetické politice, vytvořili jsme vnitřní trh, máme zde ambice v oblasti obnovitelných energií, dále jsou to různé ambice při plnění konkrétních cílů, které jsme si stanovili. No všem musím říct, že téměř stoprocentně jsme ani jeden z těchto <laughs> cílů nikdy nedosáhli, čili já bych tak jenom opatrně na úvod řekl, dobře, je dobré mít úžasné ambice, ovšem zároveň bychom měli být realističtí. A druhá záležitost. Já se vidím zásadní problém, pokud jde o financování, financování infrastrukturních projektů, nebo co jsem chtěl říct, v získávání těchto financí. Protože, jak vidíme, tak opravdu dochází k takovému fiskálnímu období fiskálních úprav, škrtů, škrcení. Členské státy se snaží škrtat své rozpočty, dokonce jim porušují konvergenční kritéria, pokud jde o zadlužování a tak dále. Čili skutečně to znamená obrovský nátlak, obrovský tlak při stanovování priorit těch projektů, kterým bychom měli udělit prioritu a podporovat a především těch projektů, které Hmm, jak si z komerčního hlediska nejsou odůvodnitelné, nebo zdá se, že nejsou odůvodnitelné, to znamená, že v podstatě nebudou schopny být financovány z těch výnosů, které ty projekty přináší průběhu své existence, protože je zde mnoho infrastrukturních projektů, které prostě takovou komerční komerční odůvodnění nemají, ovšem jsou to strategické projekty, důležité projekty, které prostě musíme um, financovat je samozřejmě, že nemáme nějaké, nějakou vatu ani v rámci evropského, ani národního rozpočtu, čili to si myslím, že je problém. To si myslím, že je problém a to bude muset nějakým způsobem projednat a prodiskutovat. Já jsem si velice pozorně před, eh, vyslechl poznámky kolegy stínového zpravodaje. Mm, tvrdí, že doufá, že do roku 2050 většina, našich, většina naší energie mm, bude pocházet z obnovitelných Ehm, energii. To, to skutečně si myslím, že je spíše taková ta obrovská, obrovská ambice, obrovská naděje, ovšem to, to skutečně nevím, zda bude prakticky dosažitelné. Samozřejmě doufat můžeme, můžeme v to věřit. Ovšem to si myslím, že podle mého názoru no, jak už se o tom zmínil, on má pocit, že členské státy mají příliš mnoho pružnosti či manévrovacího pole v těchto rozhodnutích, že by měla být spíše taková centrální kontrola nebo přísnější legislativa se centrální úrovně. To je určitá politická filozofie, která spíš pochází mimo Evropskou unii a to jaksi není v souladu s těmi um, svobodami, které se snažíme a tím přístupem, který prosazujeme v Evropské unii. To si myslím, že dokonce je nepraktické. Nepraktické. Já už jsem se o tom zmínil například u financí, čili to si myslím, že skutečně podle mého názoru prostě nemůže fungovat. Agentura pro spolupráci regulačních orgánů v oblasti um, energií. Já si myslím, že podobně jako zpravodaj bychom měli podpořit tuto agenturu, aby se snažila o zlepšení spolupráce, aby se snažila o především u těch přenosových systémů o určitou spolupráci, protože v podstatě mají určité pravomoce na regulační úrovni, které by mohly i komerční sektor, soukromý sektor jak si podnítit nebo, nebo podpořit v oblasti dosažení těch cílů, které chceme my To znamená zlepšení infrastrukturního pokrytí v Evropě. To je velice důležité a já doufám, že bude tato agentura fungovat velice užitečně. Samozřejmě, že asi nebude schopna překonat problémy v oblasti nedostatku financování, všem mm, prostě mohla by pomoci. Ten systém operátorů v oblasti přenosu TSA, ti už neustále mm, jasně poukazují, poukazují na to, jaké problémy jsou zde s poskytováním post, povolení, autorizací. Kolega už o tom hovořil, je to obrovská výzva mm, ve snaze zlepšit eh, stávající projekty či prosadit nové projekty. A to je dilema, protože umožníme orgánům, aby měli větší pravomoce a aby, řekněme, potlačili stávající zákony a, řekněme, podpořili bychom tímto místní demokracii, řekněme, umožnit našim občanům občanům, aby protestovali proti místním projektům, ať už jim říkáme jakkoliv těmto protestantům. Já doufám, že tlumočníci se s tím, jak si poperou, to, jak tyto demonstranty budeme eh, nazývat. To znamená takový ten pocit těch lidí, ano, já s tím souhlasím, ovšem nesmí to být někde u mě na dvorku, na zahrádce, to znamená ty, řekněme, větrné různé nebo, nebo parky pro eh, produkci větrné energie a tak dále. Čili lidé samozřejmě s tím většinou souhlasí, ovšem nesmí to být někde v blízkosti jejich bydliště. Čili zde je určitá potřeba toho centrálního možná plánování nebo mm, a na druhé straně, to znamená, to je, to je ta první stránka, a na druhé straně mm, práva občanů na místní úrovni, protože to je obrovský problém dosáhnout dohody o souhlasení těch projektů. To znamená získat určitou podporu pro ten projekt na té místní úrovni. To je problém. A poslední záležitost. Obnovitelné zdroje obnovitelných energií, to je takové oblíbené naše téma. Ve stávajících hospodářských podmínkách se ptám, zda Mm, možná některé členské státy nebudou muset se podívat, analyzovat eh, ten svůj systém mm, dotací pro tyto energie, energie, když to srovnáme s mnohem menšími náklady, které jsou spojeny s konvenčními energiemi, čili to je věc, na kterou rovněž nesmíme zapomínat. Děkuji, pane předsedo. Paní Jak. Děkuji, pane předsedo. A ráda bych také popřála všechno nejlepší a pros- hodně prosperity v tomto roce. Nejprve k tomu sdělení komise. Myslím si, že se asi všichni shodneme ohledně situace na energetickém trhu v Evropě. Kolik problémů tady vidíme, že je třeba dalších investic a zlepšování a udržitelnosti. A k tomu bych ještě dodala, že je třeba taká zlepšit situaci pro spotřebitele. Zejména mám na mysli malé podniky. Před pěti lety jsme diskutovali třetí energetický balíček. Tehdy jsme se velice snažili o to, abychom zlepšili fungování trhu, například takzvaný unbundling, ve snaze eh, rozdělit eh, velké monopoly na straně výroby i spotřeby. A aby na trhu bylo více zainteresovaných stran, včetně drobných subjektů, včetně těch, kteří využívají nové technologie. Chtěli jsme také zlepšit eh, situaci co do investic. To je nadále velmi důležité pro eh, rozvoj alternativních energií. Já plně podporuji přijatá rozhodnutí. A když se teď dívám na tento návrh, pak se mi jeví tak, že v některých směrech je eh, vlastně protiřečí té diskusy, kterou jsme vedli jenom před pár lety. A také, že to protiřečí eh, Bensonově zprávě a balíčku na eh, ekonomické oživení nově zřízené SOG, SOI mají, teprve začínají fungovat a je to přístup z dole nahoru. Zatímco v tomto případě ze strany komise jde o návrh až extrémně, eh, extrémního přístupu z hora dolů eh, co do rozhodování. A musíme myslet na subsidiaritu, na vlastnictví, na Eh, spotřebitele, na životní prostředí a já eh, si nejsem jistá, že komise tomu rozumí líp než trh, eh, určitě parlament ano. Žert. Ale myslím si, že musíme být velice opatrní, když bychom změnili nějak ten směr, Eh, rovnováhy při rozhodování. Když by to najednou šlo jiným směrem, než eh, o jaký jsme se v posledních letech snažili. Eh, nemyslím si, že ty energetické podniky jsou v Evropě v současné době nejzranitelnější. Jsou všechny vysoce stabilní, všechny se těší dobrému zdraví a jsou značně ziskové. A to můžeme říci i o loňském roce, byť to byl rok ekonomické recese. když se nevy, už dlouho se neinvestuje a využíváme eh, eh, novou strukturu, kterou nemáme, ale pracujeme se starou sítí. A nevím, že bychom měli chtít po daňových poplatnících, aby zasahli a proplatili tu novou dlouhodobou strategii. Měli bychom se lépe eh, zorientovat v tom, kdo a jak by měl platit. Takže si myslím, že je tady nebezpečí paralelního systému plánování a také nebezpečí, že se nebudou tržní síly využívat tak, jak by to šlo. Nakonec se domnívám a tady souhlasím e, s panem Čičestrem ohledně e, energetických regulatorních orgánů, které by nepochybně mohly sehrávat daleko důležitější úlohu. Také distribuce nákladu mezi odvětví, drobné podniky, spotřebitele. To je věc, na kterou se musíme také dívat i z hlediska konkurenční schopnosti. Myslím si, že je to velice analogické diskusi, kterou jsme vedli o roamingu, když se jedná o to, jak se náklady přenášejí ze strany podniků na distributory a na eh, spotřebitele. A kde by mohlo současné nařízení být eh, v rozporu s eh, konkurenční, se snahou zlepšovat konkurenční schopnost. Chci poblahopřát eh, zpravodaji a těším se na úspěšnou spolupráci, protože se jedná o mimořádně důležitou věc. Milé kolegyně a kolegové, teď už promluvili všichni stínoví zpravodajové, také zpravodaj. Mohu vám říct, že v 10 hodin máme hlasovat a máme ještě 10 přihlášek do diskuze a také bychom ještě při hlasování měli zvládnout bod 5, abychom tedy dlouho nemluvili. Je tu jedno řešení. Buď dám slovo dvěma třema kolegům, potom komisi, pak odhlasujeme a po hlasování musíme projednat bod 5, jinak se dostaneme mimo časový rámec a ostatní kolegové se budou muset uh, přihlásit o slovo při příštích rozpravách. Musíme najít způsob, jak se vyjádřit rychleji a krátčeji, protože není možné, aby každý mluvil pět až deset minut, a nebo eh, budeme muset eh, požádat koordinátory, aby si to všechno projednali, jenže to není férové, protože pak se nedostanou někteří kolegové ke slovu. Je to naposled, co jsem toto po povolil, příště eh, nechám řečnickou dobu minutu dvě. Pan Kök, ten se hlásil, ten tu byl také v 9 hodin. Köszönöm. Eh, eh, velice děkuji za slovo, pane předsedo. Já se pokusím být stručný. Rád bych poděkoval zpravodaji za to, že iniciativa, inicioval tuto diskusi. Myslím si, že nás správně nasměroval. A e, myslím si, že správným směrem se ubírá i sama zpráva. Nejprve se musíme položit takovouto otázku. Zda se máme vůbec zabývat infrastrukturou na energetických trzích, zda to nemáme přenechat trhu. Eh, odpověď zní tak, eh, že eh, pokud budeme intervenovat, pak snad jednotný trh bude fungovat v Evropské unii lépe. Proto při vypracování zprávy se musíme hlavně zaměřit na tento aspekt. Jak překonat ty překážky, které brání uplatňování jednotného trhu? Já vidím tři překážky. První národní zájmy které se staví nad eh, regionální názvy, eh, zájmy, pak proces schvalování, povolování a třetí obrovská poptávka po těchto strukturách. Abychom eh, překonali tyto překážky, musíme se na všechny tyto aspekty zaměřit ve zprávě. První regionální přístup a koordinace na této úrovni abychom vytvořili jednotný trh. Je důležité, aby přeshraniční projekty nebyly ovlivňovány národními zájmy. Proto je důležité, aby tady existovala mezinárodní spolupráce mezi energetickými podniky při stanovení i přeshraničních tarifů. Existují již dobré příklady, například spolupráce vyšehradských zemí. Během několika posledních let eh, začalo fungovat maďarsko-rumunské propojení eh, v eh, severo-jižním koridoru. Ale potřebujeme více takových. Druhá překážka je Eh, proces povolování, který je třeba zjednodušit. u velkých projektů je důležité, aby se odstranily paralelní struktury, aby se vytvořil takzvaný one-stop shop, tedy místo, kde se to všechno bude vyřizovat. A tím se povolení zjednoduší. Po třetí, za třetí, požad, popte, požadavek na financování infrastrukturních projektů, o čemž velice výmluvně hovořil pan Čičester do roku 2020 budeme potřebovat 200 milionů euro pro projekty v infrastruktuře. Já jsem si to počítal Eh, v, v rámci Nabuka, to bychom museli potřebovat tři, tro, třikrát investice, eh, které vyšší do namik Nabuko. Takže i když Nabuko ještě nemáme, tak už to můžeme používat jako metodu pro propočty. Neboli toto je obrovská eh, náročnost, investiční nároč, náročnost. A vyžaduje to také stabilní regulatorní prostředí. Hovoříme o evropských zdrojích ale eh, budeme potřebovat také soukromé investice a nové finanční nástroje. To jsou tedy ty tři nástroje, na které bych rád upozornil zpravodaje. Abych to schrnul, rád bych eh, zvláště zpravodaje upozornil na eh, problémy regionu střední a východní Evropy a jsem rád, že se to už objevuje ve zprávě. Viděli jsme během finanční krize, že tento eh, region skutečně zaostává a další rozvoj je nejenom v zájmu lidí, kteří tam živí a, žijí, ale i v zájmu celé Evropské unie. Znamená to také přístup k alternativním zdrojům plynu, eh, vytvoření severo-jižního koridoru pro přepravu plynu, prostě aby se zrušila izolace trhu. Děkuji. Chvála lepa.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 obravnavi tega dokumenta, ko govorimo o energetski infrastrukturi. Zakaj?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 Eh, iti na 30 In to by pomenilo pravzaprav tudi ukrepanje, kot ga je omenil. Pokud chceme přejít na 30 a to znamená také eh, taková opatření, o kterých hovořil Giles Chichester. Očekává se od nás, že snížíme emise, že společnost bude čistší, ale je třeba vědět, co pro to udělat a chci, aby to bylo i v tomto dokumentu. Kolega Balčitis? Taip, ačiū gerbiamas pirmininkė. E, Děkuji, pane předsedo. Dnes už jsme tady slyšeli mnoho o společném evropském trhu. E, my jsme si samozřejmě dospěli ke schodě politicky, ale ekonomicky jsme stále ještě v konkurenci. A jedním z důvodů toho je, že chybí energetická infrastruktura. Váš zpravodaj tu situaci popsal velmi přesně a přednesl své stanovisko ke sdělení. Nicméně by bylo důležité také vědět, jakým způsobem se bude pracovat v oblasti plynu Je to systém zpětné přepravy nebo zpětného získávání. Souhlasím také s názorem, že pokud nebude zájem, nebudeme stavět propojení a proto musíme vytvořit eh, stimuly a motivace tak, aby i tato díla vznikla Musíme udělat vše proto, aby soukromí investoři se zapojili a také proto, aby existující infrastruktura se nepronajímala pod pláštíkem budování nových propojení. To znamená, že všichni před sebou musíme vidět společný cíl, musíme se za ně postavit a na závěr chci říci, že je to velmi dobrý dokument, ale v budoucnosti budeme samozřejmě předkládat celou řadu dalších návrhů. Takže mi dovolte ještě, abych dal slovo krátce komisi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi pozorně poslouchal a chci poděkovat všem kolegům, chci všem kolegům popřát úspěšný a šťastný nový rok. Chci poděkovat také panu Sosa Wagnerovi, zpravodaji, doufám, že budeme dobře spolupracovat. V krátkosti doby eh, uvedu jenom tři body, pokud dovolíte. Za prvé, otázka výběru projektů a výběr priorit Myslím si, že se musíme poučit z minulosti. Udělali jsme u transevropských sítí před pěti lety tu chybu, že jsme se věnovali detailům a postupovali jsme podle hesla, když se tam dostane můj projekt, tak podpořím i tvůj projekt. Tady Máme 500 projektů v těchto sítích, ale nemáme priority, takže potřebujeme priority a proto také komise šla touto cestou shora dolů a není to v rozporu s tím přístupem z dola nahoru. Naopak je to v souladu projekty, které v desetiletých systémech transevropských sítí jsou, jsou kompatibilní s těmi, které stanovila komise ale je to přesně ta flexibilita, kterou chceme. Musíme na politické úrovni stanovit priority a potom umožnit, aby proběhlo konkrétní podrobné plánování a projektování. Takže vás chci požádat, abyste se nedopustili opět té chyby, že by se velmi přesně definovalo, definovali věci v nepružným způsobem, jaké by měly být jednotlivé podrobné projekty. To bychom měli přenechat podnikům. A druhý bod, o kterém se chci zmínit, jsou povolovací postupy. Myslím si, že všichni víme, jaká je doba toho povolování. Komise navrhla, aby eh, se to zkrátilo, ale to neznamená, pane Čičestře, že bychom teď chtěli omezit občanská práva a nebo že bychom chtěli napadnout hodnocení dopadu. A proto jsme také eh, dostali podporu z kolegů z Generálního ředitelství pro životní prostředí, protože oni jsou takovým tím obětním beránkem a na ně se svaluje to, že to trvá tak dlouho, ale je pravda, že můžeme zachovat a dodržet všechna pravidla a práva a zkrátit povolovací řízení. Myslím si, že po pěti letech bychom raději dospěli k jasnému rozhodnutí, i kdyby bylo negativní. Není možné, abychom po deseti lety, letech stále ještě nevěděli, jestli je možné projekt realizovat zkrátit tedy doby povolování, respektovat všechna práva a najít odvahu rozhodnout. Já si myslím, že to je v odpovědnosti těch, kteří jsou se zabývají těmi schvalovacími a povolovacími procesy. Pokud eh, někdo něco nechce, tak by neměl váhat a měl by jasně říct, jestli ano či ne, tak, abychom dokázali tu dobu zkrátit, aniž bychom omezili práva občanů. A třetí bod je takové to smutné téma financování. Je jasné i komisi, že velká část těchto investic by se měla financovat ze soukromých zdrojů. To je nesporné. A myslím si, že i tady budou regulátoři a orgány dohledu mít důležitou roli v tom, až budou stanovovat tarify. My jsme v minulých letech viděli, že priorita dost byla na aktivech, to znamená, že ty tarify se dostaly na velmi nízkou úroveň, protože úřady dohledu nechtěly zatížit spotřebitele a také provozovatelé přenosových soustav dospěli k tomu, že redukovali svá aktiva, neinvestovali do nich, protože neviděli rentabilitu svých investic. A dnes nám jde o to, abychom tady našli dobrý prostředek, abychom vytvořili správné stimuly pro investice, aniž bychom spotřebitele ne, oprávněně nebo nadměrně zatížili. To je velmi obtížný úkol a úřady dohledu se budou pohybovat mezi Scilou a Charybdou, ale budou to muset vydržet. Přesto samozřejmě nám zůstává ještě delta, kde, a to také ve zprávě je, kde nebudou investice, protože ty zájmy, zejména u přeshraničních investic, se prostě nedají sladit nemají jednoho jmenovatele a tam potom máme evropský program zotavení, kde u 50 projektů jsme svou podporou zrychlili tu investici, čili tam máme ještě oblast, kde veřejný sektor, ať národní nebo evropský, bude mít ještě prostor pro to, aby konal, aby některé projekty se rozvinuly rychleji, ať to budou finan- tradiční metody či ne. Existují nové metody financování, eh, nové dluhopisy, nové PPP formy eh, granty a příspěvky, které jsme měli v evropském eh, programu pro zatavení, to by, měla být, to by měl být takový dobrý mix nástrojů. Jak už jsem říkal, jsme připraveni s vámi dále spolupracovat. Komise bude v roce 2011 mít své výsledky a bude nás zajímat také, k čemu dospějeme, jaké budou konkrétní návrhy koncem tohoto roku. Ještě jednou děkuji. Děkuji ještě kolegyně Hercog. Má eh, technickou poznámku. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že se hlásím, ale myslím si, že to je jedna z nejdůležitějších rozprav. A vzhledem k tomu, že 4. února rada na úrovně premiérů bude tuto věc eh, diskutovat. Myslím si, že by bylo výborné, kdyby náš výbor za prvé měl možnost eh, dát eh, slovo všem, kdo se k tomu chtějí vyjádřit a za druhé bylo důležité také poslat písemně stanovisko našeho výboru u příležitosti toho důležitého summitu v oblasti energetiky, který se 14. února bude konat v Maďarsku. Eh, děkuji. Dovolte mi, abych vycházel z předpokladu, že ten seznam osmi řečníků, kterým nebylo uděleno slovo, eh, bude ehm, použit na příštím zasedání, že budou první, kdo příště dostanou slovo. Je to tak? Ano. Ano. Pan Žador. Pardon. Ano, velice stručně, pokud jde o ten model Primes, který je mm, v podstatě založený na jejich sdělení. My víme, že v podstatě tam nejsou žádná omezení od roku 2010. Já opravdu jsem velice překvapen, že komise nereaguje na to, že tam v podstatě není žádné propojení mezi tím, co navrhuji a to, co, o čem budeme hlasovat. Dobře, takže bych byl rád, kdybyste nám toto mohli zodpovědět písemně, protože to je základní otázka, zásadní otázka, kterou nemůžeme ponechat stranou. Takže prosím písemně odpověď. Ti, co se přihlásili do diskuze, ti samozřejmě na seznamu zůstanou. Na dalším jednání budeme pokračovat v rozpravě a dostanete slovo, pokud tu budete. Další bod máme eh, hlasovací seznam, což je bod 6. Eh, chci požádat o pochopení. Nejdříve zpráva kolegy Beleta, což jsou radioaktivní kontaminace potravin a krmiv, takže vás chci požádat, abyste začali hlasovat. První hlasování. Já předpokládám, že hlasovací zařízení funguje, takže můžeme začít. Kdo souhlasí s návrhem 21? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 22. Takže zkontrolujeme 21. Kontrolujeme teď. Hlasujeme teď. Co se děje? Funguje to? Minutku, prosím, minutku. katastrofa. Tak. Ještě jednou? Ještě jednou? Ještě jednou? Můžeme to zopakovat? Ano. Takže 21. Hlasujeme teď. Jeden nemá kartu, jeden z EPP navíc. Končím hlasování. SND. Mr. Goebbels, they have no card. That means 26 for. 26 je tedy pro, 23 proti takže ne, 27 na 23, přijato. 22, souhlas. Proti. Zdrželi se. Omlouvám se, omlouvám se. Moje chyba. 22. Ne, tohle ne, o tom nemusíme hlasovat. 8. 23 a 8. Unblock. Souhlas? Proti? zdrželi se, schváleno. 25 souhlasí, kdo souhlasí, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 24, 38, 43, 49, unblock. Kdo je pro? Aha, odpadá. Já jsem měl příliš dlouho volno. Takže desítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 46 odpadá, takže 47, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 11. Kdo je pro? Kdo souhlasí s ústním dodatkem? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. 13 odpadá. Ne, neodpadá. 13, kdo je pro? Ne, 13 a 14 unblock. A kompromis 2 a 19 všechno dohromady? Takže všechno dohromady. Výborně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď nám zase něco odpadne. 16, 17, 18, unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pak nám zase něco odpadne a jsme u 38, pardon, 58. Kdo souhlasí s 58? Proti? Zdrželi se schváleno. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro. 67. Kontrolujeme, hlasujeme, kontrolujeme 67. Končíme hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. ústní pozměňovací návrh k ustanovení 5. Kdo souhlasí? Proti? Zdrželi se schváleno. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 29. Kdo je pro? 29 odpadá? 29? Opravdu? Ne, ne, ne. 29. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, jedna pro, proti, zdrželi se schváleno, tři pro, proti, zdrželi se schváleno, čtyři, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, 33 hlasy pro, proti, zdrželi se schváleno. Unblock 2, 5 a ústní pozměňovací návrh 10a. Tak ještě jednou. 2 a 10a ústní návrh eh, unblock. Pětka ne, ta odpadá. Aha, takže musíme hlasovat o 10a, ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Teď 6 hlasy pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmička a 35, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 36, hlasy pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Další tři odpadají. Ne. Takže musíme hlasovat o devítce, pane zpravodaji. Takže devítka. Hlasy pro, proti, zdrželi se, schváleno. A konečné hlasování elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. 45 pro. Takže ano. A ještě jeden hlas, ještě jeden hlas. konečné hlasování ještě jednou? Legislativní usnesení, takže hlasujeme o legislativním usnesení. Končím hlasování. Schváleno i váš hlas. Takže ještě jednou děkuji. Gratuluji zpravodajovi. A dostáváme se k dalšímu hlasování. kde jde o Radu pro spolupráci s oblastí Golfu, zálivu tedy, Angelika Niebler, jednička pro, proti, drželi se schváleno, trojka pro, jako dodatek. Pan Bytikov má slovo. Pane předsedo, bohužel došlo ke dvěma nepochopením, to je dost, říká pan předseda. Jde o to, že to nemá být eh, dodatek, ale změna. A druhé nepochopení je v tom, to se týká toho důvodu, že eh, ta energetická expertní skupina EUCCI se nezabývá tím, co jste tu řekl, takže pokud to bude jako pokud to nebude akceptovatelné jako změna, budou muset hlasovat proti kolegové, kteří to nechtějí akceptovat, ale změna to není. Takže dobře, ještě paní Nibler. Děkuji, pane předsedo, já nemám problém s tím, aby to bylo jako dodatek hlasovat pro to jako dodatek, ale nukleární bezpečnost je téma, která eh, musí být projednáno i v této oblasti, takže proti tomu pozměňovacímu návrhu pana Bytykofera jsem pro. Čili není to dodatek. Je to změna. Pozměňovací návrh. Čili pak by to mohlo ovlivnit hlasování kolegů. Trojka. Kdo, so, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyři. Oddělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 5. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno Kompromis 3. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 15 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 16. Souhlas. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 4 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 20 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 21 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 22 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Konečné hlasování, elektronicky hlasujeme, zahajuji hlasování, končím hlasování. 44 a 6 se zdrželo. Gratuluji paní kolegyni a dostáváme se k dalšímu bodu. Ne, ne, ne, už hlasovat nebudeme. Výborně. Takže budeme pokračovat v práci. Kolegyně a kolegové, dostáváme se zpět k pořadu jednání, k bodu 5. Bod 5 pořadu jednání. Bod 5, kde jde o potenciál, tvůrčí potenciály, uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví. Kolega Belet má zase slovo. Naše kreativní oddělení. Ivo, it's your turn. Ivo, máš slovo. Thanks, uh, thanks very much, uh, Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já se omlouvám, že musím opět vystoupit. Hovoříme zde o odvětvích kulturního charakteru, tvůrčího charakteru, jak využít jejich potenciál. Možná bych mohl si nejprve něco o těchto odvětvích, kulturních a tvůrčích odvětvích. Samozřejmě, že hovoříme o, o umění, o jednotlivých druzích umění, o kulturním dědictví, ale zároveň o filmovém odvětví, video odvětví, televize, rádio, videohry, nová média a především, když hovoříme o CCI, to znamená o všech těchto odvětvích, kulturních a tvůrčích odvětví, hovoříme o architektuře, designu, různých dílčích odvětvích, um, grafický design, reklama, móda. No, v širším smyslu můžeme hovořit i o nových technologiích a cestovním ruchu, čili opravdu je to velice důležité, důležitá oblast, jsou to důležitá odvětví. Máme zde zelenou knihu komise Komise zde hovoří o velikém ekonomickém potenciálu těchto odvětví, v podstatě o nejdynamičtějším sektoru evropské ekonomiky, cituji, je tam 2,6 2, představuje to 2,6 kterými tato odvětví přispívají každoročně do e- evropské ekonomiky a ten potenciál růstu je obrovský. Dále to představuje 5 milion lidí, kteří jsou zaměstnáni v Evropské unii v těchto odvětvích. Samozřejmě, že zde hovoříme především o malých a středně velkých podnicích. Zásadní roli zde hrají ti, kteří jsou vlastně na špici, kteří jsou první průkopníci v této oblasti, ve všech těchto odvětvích, nové trendy, nové techniky, nový design v této oblasti. Dostávám se k návrhu mého stanoviska, který jsme připravili společně s kolegy, který, který máte k dispozici. Kulturní a kreativní odvětví čelí zásadním výzvám. Samozřejmě, že bychom chtěli poskytnout určitou reakci na tyto výzvy. Chceme na ně nějakým způsobem reagovat, řešit to. Hovoříme zde jasně o digitální agendě, to je odvětví, které známe velice dobře. V našem výboru je to jedna z těch sedmi základních iniciativ, vlajkových iniciativ pro Evropu 2020. Proč hovoříme o digitální agendě? Protože víme, že komise chce vytvořit skutečný vnitřní trh pro onlineový obsah a onlineové služby. To je velice důležité pro kulturní a tvůrčí odvětví. Hovoříme zde o bezpečných webových službách, digitálním obsahu, který je bezpečný a dostatečných širokopásmových kapacitách, co je zásadní. Pro nás to není nic nového, všem je důležité to potrhnout v tomto kontextu, protože je to jeden ze zásadních aspektů pro všechna tato odvětví a jejich rozvoj do budoucna. Druhým aspektem je přístup k financím. Samozřejmě, že nebudu opakovat to, co zde již zaznělo. Právě sosy Wagnera je to něco, co je paralelního charakteru, i když neidentické. Mnoho malých a středně velkých podniků, které jsou aktivní v těchto kulturních a tvůrčích odvětvích, trpí chronickým nedostatkem kapitálu. Čili je jasné, že je zde veliká potřeba inovačních finančních nástrojů, jakož je například rizikový kapitál nebo různá, různé nástroje pro sdílení rizik. Já jsem se o tom zmínil i v mém stanovisku, to znamená, jsou to inovační finanční nástroje, nebudu se opakovat vše, ovšem je jasné, že i to je role kterou by měla hrát Evropská unie v tomto ohledu. Rovněž hovoříme o možnosti uvolnění tohoto potenciálu, především přeshraničních aktivit, malých a středně velkých podniků, které jsou aktivní v těchto odvětvích. Čili to, co navrhujeme, jsou konkrétní aktivity, které bychom měli realizovat a tím posílit roli tvůrčích a kulturních odvětví, jakožto jakéhosi katalyzátora pro strukturální a inovační změny a proto ovšem musíme mít v dispozici dostatečný kapitál. jeden ze základních prvků tohoto odvětví je ochrana. Je to ochrana intelektuálního vlastnictví a právě duševního vlastnictví. To je opět záležitost, která není nová strategie v oblasti duševního vlastnictví, je strategií, kterou se zabývá náš výbor i komise. Ovšem, opět je důležité zaměřit se i na tento prvek v souvislosti s kulturními a tvůrčími odvětvími. Chceme dosáhnout rovnováhy na jedné straně mezi potřebnou ochranou toho, co je tvořeno, protože ten tvůrce musí být chráněn a zároveň podporovat rozvoj nových služeb, čili nalézt určité kvalitní rovnováhy mezi těmito dvěma aspekty. To, co potřebujeme do budoucna, blízké budoucnosti a komise na tom pracuje, je určitý vyrovnaný regulační rámec, který by umožnil řídit právě tato práva v oblasti duševního vlastnictví, čímž bychom umožnili přeshraniční služby, onlineové služby, které poskytují onlineový obsah. Proto je důležité podporovat i multiteritoriální licence, které nejsou platné pouze pro jeden region či jeden stát, ale přeshraničně a tím chránit tu kreativní práci, která byla odvedena v těchto odvětvích. Poslední věc, pane předsedo, našeho návrhu stanoviska, který jsme předložili, jsou fiskální záležitosti. DPH. Ve většině členských států mají podnikatelé kteří jsou aktivní v těchto dvou odvětvích, čelí starému režimu DPH, tak jak já to nazývám u těchto produktů. Například jde pro offlineové, například eh, pro knížky, ve většině států je to nula, zatímco u onlineových produktů 19 až 21 Čili v této oblasti si myslím, že nás čeká ještě práce, abychom pokročili v této problematice DPH, vyřešili tento problém. Čili, pane předsedo, to je takové shrnutí základních bodů, které bychom chtěli výboru předložit. Samozřejmě, že se musíme trochu omezit, protože je zde administrativní omezení, které se dotýká předkládání stanovisk já samozřejmě jsem otevřen všem návrhům, já jsem i členem výboru pro kulturu, čili opravdu jsem připraven vystoupit v tomto ohledu i v našem výboru pro kulturu. Děkuji. A kolegyně Kvaťa i Kočet má slovo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agradezco en primer... Děkuji za slovo. Pane předsedo, rád bych poděkovala panu Beletovi za tento návrh stanoviska, který je velice dobře správným směrem zaměřený, zacílený. My jsme měli možnost ve výboru pro kulturu spolupracovat s panem kolegou, čili vůbec mě nepřekvapuje, že ta práce je nesmírně kvalitní. Několik poznámek. Globalizace znamenala určité přeorientování těchto odvětví, těchto tvůrčích odvětví a samozřejmě, že to mělo dopad eh, i na rozvoj v oblasti služeb v této oblasti. Pan Belec se zmínil o všech odvětvích, která, nebo všech doménách, která jsou spojená s kulturními a tvůrčími odvětvími je jasné, že naše prosperita do budoucna bude založena i na možnosti, jakým způsobem budeme využívat tyto talenty, tuto tvůrčí schopnost, tuto kreativitu. Všechny instituce, ať už je to na národní, místní, regionální úrovni, evropské úrovni, by se měly snažit o vytvoření takového prostředí, které bude vhodné pro, které bude opravdu výhodné pro kulturní a tvůrčí odvětví. Obecně řečeno, návrhy, se kterými přichází zpravodaj, jsou kvalitní, jsou dobré, souhlasím s vámi v tom, že pro ekonomický růst a tvorbu pracovních míst se tato odvětví stávají čím dál tím důležitější. Ovšem, ráda bych řekla, že v rámci těchto odvětví by měla probíhat i synergie. Synergie s ostatními odvětvími, ve kterých, které se nedotýkají přímo kulturních či tvůrčích záležitostí, čili nesmíme zapomínat na synergie. Bod číslo čtyři se dotýká duševního vlastnictví. Samozřejmě, že to je záležitost, která je zásadní. Nesmíme zapomínat na to, že práva duševního vlastnictví mm, jsou určitým stimulem pro naše občany, to znamená určitým tvůrčím stimulem, podporujeme kreativitu. Zároveň ovšem nesmíme zapomínat na to, že potřebujeme dosáhnout určité rovnováhy. Rovnováhy, která umožní všem přístup k těmto inovacím. Protože já osobně samozřejmě jsem velikým obhájcem kulturních odvětví, tvůrčích odvětví, kultury obecně. Ale pro kulturu je nesmírně důležité rovněž nezapomínat na ten potenciál, který představuje toto odvětví v oblasti tvorby pracovních míst. Ovšem, kultura jako taková zároveň umožňuje určitou tvorbu a ochranu identity, kulturního bohatství. Je to rovněž otázka vzdělávání, čili opravdu citlivé téma. Proto musíme nalézt vhodnou rovnováhu v našem textu, tak abychom vzali v potaz všechny tyto prvky, to znamená například ochranu duševního vlastnictví, ale zároveň to bohatství kulturního charakteru, identity, kterou to tvoří a tak dále. Pane Belete, budeme v kontaktu jistě, tak jak tomu bylo do dnešního okamžiku a budeme spolupracovat jistě kvalitním způsobem, jak tomu bylo i do dneška. Děkuji. A teď kolega Mezároš. Děkuji za slovo, pane předsedo. Kulturní a tvůrčí odvětví, jak už se o tom zmínil pan zpravodaj, jsou klíčové sektory a poskytují, představují i možnosti růstu v, pro naši ekonomiku. Kdy, pokud chceme hovořit o interním trhu v oblasti kulturních a tvůrčí odvětví, tak musíme vytvořit hodné prostředí v této oblasti. Zelená, zelená kniha Komise jasně identifikuje tyto oblasti, ve kterých vidí potenciál pro zlepšení. Ty reakce, které jsme obdrželi v průběhu konzultačního procesu, jasně poukazují na možnost zlepšení této oblasti. Digitální agenda, to je vlastně závazek je z naší strany. Je to náš úkol, protože chceme zjednodušit život pro malé a středně velké podniky, zároveň chránit kulturní různorodost, místní rozvoj, rozvoj na venkově. To znamená, že se musíme snažit všemožně o zjednodušení každodenních povinností pro středně a e, velké podniky a malé podniky. Musíme vytvořit možnosti pro e, mobilitu v rámci našeho společenství, to znamená snížit fiskální, daňovou zátěž, vzájemné uznávání kvalifikací, to je důležité. Dále je to zlepšená ochrana spotřebitele. Musíme podporovat jednotlivé aktéry v této oblasti, samostatčinné občany a zároveň se snažit o sdílení nejlepší osvědčené praxe. Musíme vytvářet nová vědecká střediska dokonalosti, excelence a zároveň, jak už o tom hovořila i kolegyně, musíme uvolnit potenciál z tohoto zásadního sektoru. Děkuji. Děkuji a kolegyně Olsvak. Eh, tak, herr som... Eh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem bývalou ministrini pro kulturu, to znamená, že mi celý tento sektor leží opravdu na srdci. Návrh, se kterým přišel kolega, je opravdu úžasný, už to zdůraznila i předřečnice. Je to sektor, který je nesmírně důležitý a musíme zajistit i určitou rovnováhu společně s odvětvím vzdělávání, které je propojeno s touto oblastí. A zároveň je důležité dosáhnout určité rovnováhy mezi tím, mezi těmi úkoly na straně jednotlivých členských států prostřednictvím národních rozpočtů a zároveň soukromého kapitálu. To znamená, že musíme dosáhnout určitého vyváženého stavu. Jak bych to řekla jinými slovy, potřebujeme, aby ten veřejný rozpočet veřejné finance převzal rovněž odpovědnost mm, vůči těmto institucím, které jsou aktivní v oblasti kulturního a tvůrčího odvětví je zásadní, aby například výzkumné ústavy byly rovněž propojeny se, se soukromým sektorem, tak abychom se nemuseli zabývat pouze fiskálními záležitostmi, DPH, daňovými záležitostmi, protože v podstatě tato odvětví by mohla, se mohla těšit rovněž z podpory soukromého sektoru a zároveň členské státy. Ty musí přesít odpovědnost za celou problematikou, pokud jde o financování, strukturu financí, kapitálu, protože pokud tomu tak nebude, tak ta kvalita prostě z dlouhodobého hlediska zde nebude nikdy dosažena. Děkuji. Děkuji a ptám se, jestli chce slovo ještě komise.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 Eh, děkuji za slovo, pane předsedající. na základě zkušeností, které mám z Ministerstva vědy a techniky, bych eh, si dovolil přenést několik námětů. Jestliže chceme podpořit kulturní a kreativní průmysl, měli bychom usilovat o ochranu globálního vlastnictví na globální úrovni, protože aplikace poznatku a média výzkumu vždycky při eh, realizaci naráží na, pra, na problém, jak tyto poznatky chránit. A protože se vstávají předmětem obchodování na trhu. Bylo by dobré, aby eh, autoři měli skutečně zajištěnou tuto ochranu. Další námět, který bych rád doplnil k této zprávě, je to, že je možné snažit se o to, aby věda a kreativita byla úplně osvobozena od DPH. Samozřejmě si musíme dávat pozor, abychom odlišovali zábavní průmysl od vědy a průmyslu, což směřuje k znalostní ekonomice a k rozvoji průmyslu, protože jedna věc je dosáhnout lepších podmínek pro aplikaci vědy a výzkumu a dosáhnout to zlepšením inovací a druhá věc odlišit tuto kreativitu v oblasti zábavního průmyslu, kde eh, CDčka například eh, nemusí být chráněna a nemusí být vytvářeny takovéto podmínky i pro zábavní průmysl. Takže to jsou dva náměty, které bych této zprávě rád doplnil a děkuji za pozornost. Merci, Monsieur le, le Président. Merci aussi, Monsieur le, le rapporteur. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval rovněž zpravodaji a řekl následující věc. My v komisi jsme opravdu nesmírně potěšení tím, že vaše vý, váš výbor převzal naše zelenou knihu pro tato odvětví, kulturní a tvůrčí odvětví že s tím souhlasíte, protože opravdu vidíme velice jasně všichni, že chceme uvolnit potenciál, který leží, který je k dispozici v těchto odvětvích a zároveň všechny služby, které jsou s ním spojeny, chceme mobilizovat veškeré politiky, a to nejenom politiky kulturního charakteru v tomto ohledu. A to je právě hlavní zájem našeho, naše, naší zelené knihy a rovněž vašeho stanoviska. My chceme, aby tato odvětví opravdu zkvétala, aby se rozvíjela, aby měli potenciál, který se může využívat. A proto je důležité, aby jsme i v jednotlivých Mm, odděleních na komisi spolupracovali, abychom spolupracovali zároveň s parlamentem, s vaším výborem. A právě to si myslím, že se nám povedlo v rámci přípravy zelené knihy. Vy jste ve vašem stanovisku přišli s určitými problémy nebo problematickými oblastmi, které v podstatě se objevily i v těch asi 300 různých názorů, které jsme obdrželi v rámci veřejné rozpravy k tomuto tématu. Malé a středně velké podniky se zmiňovaly o nedostatku kapitálu, finančních prostředků, dále to byly práva duševního vlastnictví a zároveň ochrana těchto práv na jedné straně a na druhé straně přístup ke kulturnímu a onlineovému obsahu. Zároveň zde hovoříme, aby rovněž se zmiňujete o nových ekonomických modelech v digitálním věku, digitální odvětví. To všechno se objevilo i v těch poznámkách, které jsme obdrželi v rámci veřejné rozpravy a veřejných konzultací. Zároveň je důležité, abychom mobilizovali různé politiky, různé politiky, které umožní rozvoj tohoto kulturního a tvůrčího odvětví a zároveň, aby zde došlo k určitému politickému převzetí odpovědnosti v této oblasti. To samozřejmě nezáleží pouze na evropských institucích, je to i v rukách národních orgánů a regionálních orgánů, které musí přesít odpovědnost za tato odvětví. Proto je důležité mobilizovat úsilí na všech úrovních. Děkuji. So, ich bedanke mich herzlich, darf darauf hinweisen, Antragschluss 18. Děkuji. 18, eh, termín je 18 ledna pro před, eh, poledne pro předkládání pozměňovacích návrhů. A teď bych rád přešel k bodu 8 na našem jednacím pořadu. Financování eh, rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013. Chtěli jsme, aby byl vytvořen ad hoc výbor, který by se zabýval konkrétně touto záležitostí. A zároveň jsme chtěli zapojit všechny příslušné výbory. Schur byl navržen jakožto speciální výbor, který by měl, zvláštní výbor, který by měl potom podat zprávu koncem ledna. A rozhodli jsme také, že by se to mělo řešit jednoduchým postupem, zjednodušeným postupem, aby bylo možné poskytnout stanovisko. To už je k dispozici, máte ho ve svých materiálech. Vycházeli jsme ze stávající dokumentace a materiálu a rád bych poděkoval sekretariátu za pomoc při zpracování tohoto stanoviska stanoviska. Chtěli bychom to uzavřít, nebudu to celé tady probírat znovu, protože v zásadě je to schrnutí toho, co už jsme řekli. Hovoří se tady o e, aspektech výzkumu, energie, e, průmyslu a je to jaksi zhuštěná verze toho, jakým způsobem můžeme získat potřebné rozpočtové prostředky pro to, co je nezbytné Myslím si, že už jsme také zmiňovali význam eh, energetické politiky v kontextu infrastrukturu eh, energetickou politiku jsme mnohokrát zdůrazňovali v různých rozpravách na tomto výboru a v nadcházejícím roce, v tomto roce, si to vyžádá značné financování, nejenom přímé, ale i nepřímé. Pochopitelně, že se chceme i dostat uh, Eh, k tomu, abychom mohli podpořit naši průmyslovou politiku. A bude třeba eh, hledat rozpočtové prostředky. Nemůžeme očekávat, že bychom to jinak všechno zvládli. Už eh, předtím jsme se přesvědčili, jak složitá věc to je a rozhodně nebude snadné najít finanční prostředky. Ale nemůžeme jednoduše předpokládat, že peníze tady budou. Musíme se postarat o to, aby byly k dispozici dostatečné finanční prostředky. Já se nechci podrobně zabývat žádnou z těchto věcí, ale asi byste se rádi k tomu nicméně teď vyjádřili. Možná, že máte pocit, že by se ten eh, text měl pozměnit, ale prosím vás, abyste mysleli na to, že se nemusíme vracet ke všemu, co už jsme tady řešili. Musíme se zaměřit jenom na ty nejdůležitější politické věci, které jsou eh, důležité v kontextu eh, dostatečného financování. Pan Blanta je prvním řečníkem. Má to být zjednodušený postup, proto bych to nerad dále komplikoval, ale rád bych pouze zdůraznil, že si uvědomujeme, jaké problémy tady jsou, eh, co se týče Galileo a otázek eh, dalšího financování, kdy jsme se snažili věci analyzovat a zorientovat se v nich. Možná, že by příslušný komisař nebo komisařka mohli najít odvahu, aby to naformulovali, ale možná, že by kolegové souhlasili také s tím, že to nebude stejné jako v bodu 7 u malých a středních. Děkuji a byl bych rád, kdybyste dali krátký návrh. Paní Vera Madorel. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s tímto návrhem, s jednodušeným postupem a chci poukázat také na to, že jsem si udělala několik poznámek, upřesnění k některým bodům. U nás je to tak, že obecně se nám ta zpráva líbí, je dobrá, děkujeme, ale jsou tu některé body, kde bychom chtěli ještě něco upravit. Pokud dovolíte, tak eh, podám ještě několik konkrétních bodů za naši frakci a to jsou body, které jsou pro nás důležité. Uvidíme, jestli je dokážeme dostat do zprávy. Děkuji, paní Cavalio. Děkuji, pane předseda. Domnívám se, že eh, toto je velmi důležitá diskuse a do jisté míry vlastně tady eh, rýsujeme budoucnost Evropy od roku 2013 do roce 2020 a jedná se i o nutnost eh, nového rozpočtu, abychom řešili ty mnohé výzvy, které jsou před námi. Já bych se chtěla jenom zaměřit na kritéria pro eh, finanční zdroje eh, z Evropské unie. Jsem také ve výboru ŠUR, kde jsme o těch hlavních kritériích hovořili. Já jsem se zasazovala o to, abychom rozpočet řídili naším politickým programem, čemuž v současné době tak není snížení. Myslím si tedy, že budoucí rozpočet by měl odpovídat eh, naší politické agendě, což je hlavně strategie 2020 s konkrétní zmínkou o nejdůležitějších takzvaných eh, flagship iniciativách a pak eh, se jedná také o sociální výzvy. A většina bodů, které řešíme v ITRE, jsou spojeny i se společenskými změnami, k nimž dochází. Třetí kritérium potřeba pružnosti. Vy ve zprávě zdůrazňujete nutnost eh, pro, eh, flexibility a myslím si, že by to mělo být i zjednodušení. Zjednodušení máme u výzkumu a měli bychom to rozšířit i na další části rozpočtu. A pak hlavním kritériem asi bude rozhodnout, jaké politiky se budou financovat a to se musí rozhodovat na základě kritéria přidané hodnoty na eh, evropské úrovni. Co se tedy dá efektivněji financovat eh, na evropské úrovni než národní, eh, regionální nebo, nebo místní úrovni. Čili zase jedná se o výzkum, potřeb, průzkum, pardon, průmysl. Vždycky vždycky bychom měli zdůrazňovat, eh, zda skutečně daný projekt představuje evropskou přidanou hodnotu a proto by měl být jako takový financován. Děkuji. Děkuji a teď má slovo kolega Ode. Děkuji, pane předsedo. Je mi trochu líto, že jsme to vzali tak rychle, protože právo na pozměňovací návrhy to je přece jedno ze základních práv. Jde to v dokumentu o to, eh, že se obracíme na komisi, řečník se přerušuje. Jde zejména o politické výzvy trvalé udržitelné Evropské unie, a to byl úvod. Teď přejdu k bodu dva Dlouhodobé programy. Flexibilita rozpočtu, to je ten požadavek. Já jsem přednesl myšlenku, že Evropská unie by se měla zamyslet nad oblastí, rozpočtových investic, pokud jde o přiměřené modality rozpočtu. Možná, že bychom měli hovořit o modalitě, nikoli flexibilitě. Dejme tomu, eh, abychom odlišili eh, se od víceletých programů. Pokud jde o bod 4, zhruba v polovině, tam chci navrhnout toto. To jsou veřejné prostředky. Výzkum by se měl dostat eh, více do popředí. Tam je požadavek, na projekty energetické evropské infrastruktury. Tato energetická infrastruktura se v podstatě podporuje v jednotlivých státech na základě národních zákonů, takže bych navrhl otočit strukturu tohoto článku nebo odstavce aby to vyznělo tak, že energetické infrastruktury vyžadují veřejné prostředky, zní to logicky, pokud tyto projekty nejsou financovány trhem jako dodatek. A ještě odstavec, pokud jde o financování výzkumu. Tam máme 1% HDP. Alespoň já jsem si to tak vyložil. V budoucnosti jsme chtěli jít spíše tou cestou, že by výzkum se ev- evropeizoval. Jinými slovy, analýza toho, co se děje v členských státech na straně jedné, co v Evropské unii na straně druhé a spojit to na evropskou úroveň. Čili 8, 9 a 10 to jsou ty odstavce, které se musí ještě věnovat financování a ty projekty výzkumu, které už běží, nesmíme omezit. Pokud jde odstavec 11, tam bych spíš hovořil o větší rychlosti než jenom vysoké, dávám to když tak písemně. Pane kolego, na vysvětlenou. Já jsem chvíli váhal, protože jsem chtěl říci, že my všichni máme pochopitelně právo na pozměňovací návrhy. Na tom jsme se dohodli s koordinátory. Ale ve zrychleném postupu se musí tyto návrhy předkládat anglicky. To jsme se dohodli. A e, musíme se dohodnout na lhůtě e, úterý 20. ledna do oběda. Na tom se musíme dohodnout, ale já jsem chtěl poprosit o to, abychom se omezili skutečně na politické body. Ale podávejte pozměňovací návrhy. Kolega Rybich. Já chci jenom zdůraznit, že probíhá také diskuze o vlastních prostředcích a pokud jde o příjmy z obchodování s povolenkami, ty by měly jít skutečně do té oblasti, aby to snižovalo emise. Takže eh, příjmy z vlastních zdrojů použít zase pro naše či další činnosti. Děkuji. Thomas. Eh, Nejdříve vám všem chci popřát eh, šťastný nový rok, všem těm, které jsem ještě nepotkal, neviděl. Myslím si, že toto bude docela obtížné dílo, abychom to zvládli rychle, i s pozměňovacími návrhy. V zásadě je ten text relativně v pořádku. Riziko je jenom v tom, že pokud se pustíme do podrobností, tak pravděpodobně budeme mít 150 až 200 pozměňovacích návrhů a nevím, jak to dáme zase dohromady. Takže mi zatím není zcela jasné, jak eh, tu proceduru dokončíme. Možná, že bychom mohli stanovit jiné konečné termíny a když se nám sejde 150 pozměňovacích návrhů, Měli bychom také vědět, kdo je zpracuje, kdo je dá dohromady, protože nemáme stínové zpravodaje. To je procedurální záležitost, abych věděl, eh, kolik pro nás eh, se v tom skrývá úsilí. Jo, na tom se dohodli koordinátoři. Byla tu i další myšlenka udělat to písemně, ale uh, na přání koordinátorů jsme se dohodli, že půjdeme touto cestou a to znamená, a to si také řekl, že ta otázka, s jakým nadšením se pustíme do formulování pozměňovacích návrhů, tam si musíme přesně rozmyslet, jaké a kolik pozměňovacích návrhů. Když jich bude 150, tak nám to nepomůže. Pomohlo by nám, když se budeme soustředit pouze na to zásadní a já se pokusím to zvládnout se sekretariátem, popřemýšlet, jak je možné, pokud to bude možné, dát vůbec dohromady, protože budeme mít hlasovací seznam a bude tam také termín, kdy se bude hlasovat 27. ledna. Správně, správně tu zaznělo, že když budeme mít mnoho pozměňovacích návrhů, věc se zkomplikuje. Když se podíváme na text a na cíle, a pokud jsem správně pochopil vaše příspěvky, tak si myslím, že to dokážeme zvládnout. Další. Kolega Castillo. Eh, eh, děkuji, pane předsedo. Pokud jde o moji skupinu, pak eh, už jsme zaslali celou řadu pozměňovacích návrhů. Udělal jsem tak já, Paní Karavajo už eh, zmínila svůj eh, vlastní pozměňovací návrh. A myslím si, že je důležité, a to zejména eh, vzhledem k rozpravě, že jsme se rozhodli o, o tomto postupu, tak je velice důležité, abychom k té věci přistoupili rozumněm. My jsme předložili 8 až 10 pozměňovacích návrhů, to je všechno, víc to není. Možná bude ještě pár dalších, ale určitě to o moc víc nebude. A jak už jsme naznačili, zaměřujeme se na určité věci a byl bych velice vděčen, kdybyste mohli přihlédnout k těmto pozměňovacím návrhům, protože to jsou pozměňovací návrhy, nic jiného. Není to nějaký jiný dokument a myslím si, že by mělo být možná, aby se to zvládlo. Sekretariát spolu s předsedou se na to můžou podívat a pokud budou některé stejného obsahu, tak se mohou sloučit. Nehme ich auch diesen Hinweis auf und bitte, dass die Koordinatoren vielleicht in ihren Fraktionen so ein bisschen bündeln. Äh, jeder hat das Recht, Anträge zu stellen, aber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 Děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Eh, spolu... Děkuji za slovo, pane předsedo. Spolu s mojí eh, kolegyní jsme prozkoumali tuto zprávu a eh, dohodli jsme se na třech námětech pro eventuální doplnění. Souhlasím i s tím, že Unie potřebuje dlouhodobou výzvu pro efektivní a trvalé udržitelné politiky do roku 2050, ale vzhledem k současné hospodářské situaci, v níž se nachází Evropská unie a rostoucí nejistotě eh, kolem tras potrubí a eh, dodávek energie, distribuce dodávek energie, si myslím, že potřebujeme krátkodobou a střednědobou politiku, která musí být výslovně uvedena eh, v stanovisku a diferencovaná od dlouhodobých vizí. Takže tuto politiku bychom chtěli diferencovat na to, to, co je dlouhodobé, pardon, co je střednědobé a krátkodobé, odlišit od toho, co jsou výzvy pro dlouhodobou budoucnost. Jedenáctý bod, informativní společnost. Myslíme si, že širokopásmové připojení pro všechny do roku 2020 je klíčovým cílem Evropské unie. Otázkou, která je přímo zpěta se širokopásným internetem, je otázka iniciativ. Proto bychom navrhovali, aby e-iniciativy se braly v úvahu v tomto stanovisku jako takové, které jsou schopny stát se hybnou silou pro hospodářskou stimulaci a vytváření pracovních míst v nejbližších letech. Je to tedy námět týkají ohledně o charakteru těchto iniciativ, co se týče politiky pro oblast vesmíru. Když jsme se podívali na prezentaci rámci eh, strategie nové eh, strategie, která byla v Veselibovském summitu prezentováno v listopadu 2010. Eh, Chtěli bychom zdůraznit nutnost lepší spolupráce mezi Evropou a Spojenými státy, tedy EU a NATO v oblasti vesmíru, aby se zabránilo duplicitě při iniciativách této oblasti. Tolik naše náměty a pozměňovací návrhy v angličtině předložíme do 18. ledna 2011. Děkuji za pozornost. Děkuji a teď kolegyně Herzog. Thanks, uh, thanks, chairman. Děkuji, eh, pane předseda, velice stručně. Myslím si, že pokud eh, ITRE chce eh, být úspěšný a vy chcete být úspěšným zpravodajem v při tomto dlouhém vyjednávání za náš výbor, pak bychom se měli snažit o sjednocené stanovisko ve výboru. Pokud my budeme jednotní, pak budeme mít šanci, že prosadíme své priority. Nejedná se o jednotný akt, který by se týkal pouze výboru ITRE. Proto filtraci pozměňovacích navrhuje třeba, co se týče rozpočtu 2011, musí spočívat v tom, že se budeme maximálně snažit o ty pozměňovací návrhy, které by vedly k sjednocení názoru i sborem SURE. V rámci koordinátorů by bylo asi užitečné, kdyby eh, ti členové, které jsou členy rozpočtového výboru, pan Ody, já, náš kolega Ajvalo, kdybychom se mohli poradit, abychom zjistili, kde máme možnost věci prosadit. Protože jinak, když my se budeme nějak sami podrážet, pak nás ostatní podrazí také. A už vidíme, že nadchází e, velký boj mezi jednotlivými kapitolami. Jestliže chceme 1A jako silnou kapitolu a jestli v rámci víceletého finančního rámce chceme více peněz, tak si myslím, že tohle to musí být základní strategie. To je zkušenost i s bojem o rozpočet na rok 2011. A pořád tady máme ještě problém, problém e, s pružností, to je e, kapitola o konkurenční schopnosti, takže to není nic lehkého nového. Tolik mé návrhy. Děkuji. Děkuji za tuto připomínku. Postup je jasný a obracím se s prozbou na koordinátory, aby v rámci své frakce udělali takovou předběžnou přípravu, organizaci, tak, aby zapojili kolegy, kteří v té oblasti pracují, což je rozumné, abychom dostali z frakcí takové pozměňovací návrhy, kde by nebylo nutné, už je příliš složitě organizovat a sekretariát by je mohl prostě sepsat a zpracovat. Tolik tedy k tomu, pokusíme se to v tomto duchu vyřešit, takže ještě jednou 18. ledna 12 hodin. Dostáváme se k bodu 9. Jedná se k analýze budoucí eh, možností snížení emisí o eh, více než 20 a vyhodnocení rizika úniku uhlíku. K tomu byly velmi složité diskuze, jak se zapojit v souvislosti s výborem pro životní prostředí. Naštěstí už máme výsledek a začínáme jednat. Nejdříve dám slovo panu Cizlim, Ciz, Cizeliovi, který je zpravodajem a dalším kolegům, kteří se přihlásili. Takže Romana, Romano, máte slovo. Děkuji, Herberte. Je pravda, to, co jsi řekl, souhlasí. Měli jsme určité eh, přípravné práce u, této, u tohoto tématu a já budu prezentovat v tomto duchu také naši práci. Uvedu například důvody pro tento materiál. Všichni víte, že EU schválila cíl, že do roku 2020 sníží své emise o 20 Původní text byl takový, že emise se měly snížit o 30 pokud další rozvinuté státy eh, se zaváží ke stejnému a převezmou stejné zátěže. Komise k tomu připravila základní dokument se dvěma dodatky a v tom zpracovala různé scénáře, co by to pro EU znamenalo. Mezitím proběhly v prosinci diskuze v Cancúnu. My jsme tam trochu změnili svoji dikci a řekli jsme, že snížíme své e, emise o více než 20 pokud k tomu budou vytvořeny podmínky. To, k čemu došlo v Cancúnu, to projednáme v dalším bodě, takže o tom teď mluvit nebudu. Komise připravila tedy sdělení, je analýza nákladů, výhody a možnosti jak eh, snížit emise o 30 Jsou k tomu tři dokumenty. Ten první je velmi obecný. V příloze najdete daleko víc informací. Já to teď nechci dělat eh, rezime těchto dokumentů, chci spíše vysvětlit, jak bude ten postup probíhat. Výbor Envy bylo dohodnuto, že Envy bude bude eh, mít hlavní slovo, u, bude garantem této zprávy, to také tento výbor navrhl. Nicméně jde také o odpovědnost našeho výboru, takže proto budeme postupovat podle pravidla 50. To znamená, postup se dvěma výbory, které mají stejnou kompetenci. To vám musím oznámit. Oba výbory se musí dohodnout na časovém plánu a výbor Envy bez hlasování ty navržené pozměňovací návrhy musí schválit v oblastech, které, ke kterým je kompetentní ITRE. Já si myslím, že budeme mít dobrou spolupráci s Envy a ta schoda obou předsedů byla deklarována také v příslušném dopisu. Eh, byla učiněna dohoda o roli obou výborů. My se musíme sejít před hlasováním a musíme také spolupracovat při přípravě obou zpráv a já už se teď těším na spolupráci. Musím také říci, že určité oblasti jsou určité oblasti, kde má ITRE výlučnou kompetenci a já, je také, já to také uvedu, protože je to důležité pro diskuzi i přípravu zprávy. Možná, že bude nejlepší, když to přečtu anglicky. Uh, energy energetická účinnost s výjimkou značení, eh, značení, energetická bezpečnost a výkonnost budov, energetické značení, eh, vyhodnocení dopadu na průmyslový energetický sektor, eh, chytré sítě, výzkum a inovace. Joint competence pak jsou ještě některé společné, eh, to je Cable Leakage, Promotion of Investments, Promotion of Technologies, ekologický design. To jsou ty oblasti, které budeme probírat v rámci této zprávy. Ještě chci říci něco o metodách práce. Nejdříve časový plán. Dnes to bude jenom návrh časového plánu, protože se to musí projednat také se zpravodaji z Envy a dohodnout. U tohoto návrhu jsem zohlednila dosavadní praxi výboru ITRE a také to, že chceme pracovat co možná nejefektivněji a nejrychleji. Předpokládám, že tom, této zprávě bude mnoho pozměňovacích návrhů, budeme potřebovat spoustu času na nalezení kompromisu, ale eh, když teď eh, řeknu tento časový plán, je třeba eh, přihlédnout také toho, že musíme najít schodu v rámci jednotlivých výborů i mezi oběma výbory. Bude to náročné. Dnes proběhne první výměna názorů a do 21. února bude připraven takový první návrh. 14. nebo 15. března bude zasedání výboru ITRE a to projedná tuto zprávu. Pozměňovací návrhy mohou být předloženy do 24. března a 12. a 13. dubna bychom ve výboru mohli tuto věc prodiskutovat a hlasovali bychom 25. a 26. května. Tak vypadá můj návrh. Ten samozřejmě musíme ještě dohodnout, na tom se musíme dohodnout s výborem Envy. Výbor Envy plánuje také slyšení a já jsem byla včera nebo předevčírem večer informovaná o této věci a musím říci, že k tomu mám několik poznámek k tomuto slyšení a přála bych si, aby to bylo společné slyšení výboru Envy a výboru ITRE Toto slyšení by mělo být, myslím, 28. února. Pokud dokážeme eh, najít schodu se zpravodajem z výboru Envy, pak tento časový harmonogram, který jsem navrhla, eh, se dá zvládnout. Pokud to nedokážeme, navrhuji, aby ITRE uspořádalo své vlastní slyšení, protože je to velmi důležitá zpráva, jde o velmi důležitá rozhodnutí a já si myslím, že k tomu budeme potřebovat vlastní slyšení. V tomto případě se ten časový plán samozřejmě přesune až do druhé poloviny letošního roku. A teď ještě ke struktuře té zprávy. Nechci tady předpokládat a opakovat, že jde o 20% redukci a že bychom chtěli mít vyšší. Musíme vůbec projednat, zda tu redukci o vyšší než 30, 20% chceme a dokážeme. Ta zpráva musí obsahovat také podmínky a co je třeba udělat pro toto snížení. Navrhuji pět hlavních kapitol, ty jsou všechny spojené s těmi kompetencemi, které jsem uvedla. Jedna kapitola eh, v oblasti energetiky. Tady bychom projednali otázku jakým způsobem tento sektor může přispět ke snížení to, eh, to bude otázka také bezpečnosti dodávek, eh, účinnost, efektivita budov, chytré sítě a inteligentní měření. Druhá kapitola to bude příspěvek průmyslu a dopady na tento průmysl. je to také otázka těch energeticky náročných průmyslů, eh, průmysl dřeva, eh, alternativní, obnovitelné zdroje. Třetí kapitola konkurenceschopnost. Hlavní téma je uhlík, skladování uhlíku, emisí a pak příspěvek výzkumu, jak dosáhnout těchto cílů. Pátá kapitola tam si myslím, že ta by mohla a měla shrnout eh, předchozí kapitoly, protože musíme uvést také externí a interní podmínky pro to, aby EU mohla dosáhnout eh, vyššího snížení emisí skleníkových plynů k uvedenému roku. Připomínám ještě, že budeme muset projednat iniciativy, eh, stimuly, kohezi, finanční efekty. To všechno by se dalo zhrnout pod pojem proaktivní politiky, která je nutná, která musí umožnit dosažení těchto cílů Tady je třeba zohlednit také opatření pro průmysl a trvale udržitelný rozvoj. Chci připomenout, že se často hovoří o tom, že kvůli finanční a ekonomické krizi ty náklady na dosažení vyšších cílů budou nižší, ale je nutné upozornit také na to, že zisky těch podniků jsou nižší, tím pádem také nižší kupní síla obyvatel. Je také obtížné získat bankovní úvěry, to všechno je třeba zohlednit ve chvíli, kdy se hlásíme a vyslovíme k těmto, pro tyto ambiciozní cílu, cíle. Eh, uvítám všechny připomínky kolegů a ještě doplním, že jsem se zatím se zpravodajem nesetkala, ale naplánované to mám v nejbližší době, tak abychom se mohli dohodnout, jak budeme spolupracovat s výborem Envy. Velmi děkuji za podrobný popis postupu. Je to nutné, protože to bude velmi komplikované, takže je třeba vysvětlit, jak se bude postupovat. Já tak mám teď devět přihlášek do diskuze a nemám už ani deset minut, ale uvidíme, jak to zvládneme. Chci vás požádat, jestli se můžete pokusit soustředit se na to nejdůležitější. Každému dám minutu tak, aby všichni měli možnost promluvit, tak, aby se ti dostalo na všechny, kteří se přihlásili. Myslím, že když budete dodržovat tu dobu, tak to zvládneme. Je to takový úvod do té debaty a tady je důležité vyjasnit si procedurální postupy. Lina je první. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodajce za velice kvalitní práci těším se na další spolupráci. Je zajímavé podívat se na různé nástroje. Různé nástroje, které nám umožňují dosáhnout výsledku. Je to jednak legislativa, standardní nastavení, vidíme, jak to vypadalo v automobilovém odvětví. Dále samozřejmě finanční opatření, to znamená toho cukru a byče a jak to funguje v této oblasti. Já myslím, že bude velice zajímavé podívat se na různé metody. Různé metody, které legislativa jednotlivci mohou v této oblasti využít. Zároveň rozdíly mezi členskými zeměmi. Každá členská země má něco oblíbeného, oblíbenou oblast, ať už je to biomasa nebo bioplyn nebo sluneční energie v této oblasti. Velice málo kdy vidíme takový scénář nebo region, kde by využívali všechny typy těchto obnovitelných energií. Pokud je o konkurenceschopnost, myslím si, že zde máme určitý obrázek mm, evropský takového pozitivního charakteru. Já myslím, že to není úplně tak pravda, protože například Čína za deset let eh, se dostala eh, z nuly na 50 v rámci globálního trhu a pokrytí větrnou energii. Čili to je technologie opravdu, kde my jsme před deseti lety byli průkopníky. To je jeden z příkladů, které jsou nesmírně důležité proto, abychom si uvědomili, co ty nové technologie a inovace nám mohou přinést této oblasti s ohledem na konkurenceschopnost evropského průmyslu a konkurenceschopný růst. Poslední poznámka, takzvaný únik uhlíku nebo carbon leakage. Já jsem vyjednávala za náš výbor směrnici REACH. A v podstatě jsme hovořili o stejném tématu, odvětví, která opouštějí Evropu kvůli legislativě a tak dále. Já zde vidím podobný obrázek, když se podíváme na to, jak odchází z Evropy právě tato odvětví a dochází k úniku uhlíku, hovoříme o klimatických záležitostech samozřejmě. Po všech těch strašidelných scénářích v posledních letech, můžeme říci, že realita v podstatě není až tak smutná, jak předpokládali někteří aktéři v této oblasti. Pracovní metoda, o které hovoří zpravodajka, kterou nastínila zpravodajka, je velice kvalitní. Myslím si, že si to zaslouží nějaký seminář nebo setkání panelistů v rámci našeho, i v rámci našeho výboru, tak abychom umožnili členům platformy prodiskutovat celou tuto důležitou záležitost a v podstatě by to mohlo doplnit i to, tu naši diskuzi, která se dotýká Cancúnu a jak se připravíme na další setkání v Jižní Africe. Děkuji. Děkuji oděl Castillo. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo, ráda bych poděkovala a zároveň se snažím, budu snažit dodržet tu jednu minutu, kterou mám k dispozici. Mnoho přeji zpravodajce která připravila nesmírně jasnou vizi, pracovní metodu pro nás, pro všechny. Myslím si, že je to velice kvalitní přístup. Dva body, jestli dovolíte. Myslím si, že by bylo zajímavé, kdybychom hovořili hlavně o výsledcích Cancúnu, protože v podstatě ve světle výsledku Cancúnu se můžeme podívat kvalitněji na obsah této zprávy, protože ta perspektiva poté může být jiná. Je škoda, že jsme o Cancunu nehovořili nejdříve. Ještě dvě záležitosti, které se dotýkají této zprávy, to znamená, jak dosáhnout um, ještě lepších výsledků než těch 20% a další o které už hovořila kolegyně, riziko úniku uhlíku. Ten první bod, to znamená ten cíl, ten argument, o kterém hovořila Romana, to znamená, že náklady se snižují. Ano, zpravodajka už se zmínila o tom, že je to pravda, že náklady i pro společnosti se snižují. To je něco, za co bychom měli být vděční, protože to znamená, že naše společnosti budou schopni reagovat na konkurenceschopnost nebo na, na to konkurenční prostředí v lepších podmínkách a budou i v lepší pozici vůči problematice úniku uhlíku, čili nemyslím, že by bylo vhodné zavádět nějaká nová opatření či povinnosti, protože naštěstí došlo ke snížení nákladů. Měli bychom se zaměřit na tuto výhodu, na tyto benefity a ne se vracet eh, na startovní čáru. A právě toto je eh, jedna z věcí, na které bychom si měli zaměřit eh, i při hodnocení Cancunu. Navrhuje zde, zpravodajka navrhuje několik metod, jak bojovat proti těmto záležitostem. Je, jsou to ta mm, jednak emisní práva, které navrhuje komise, to je pouze jeden z příkladů možných nástrojů. Osobně si myslím, že tento dokument poukazuje na mm, rozdíly na národní úrovni s ohledem na průběh konference v Cancúnu. To znamená těch 30%, ke kterým, se, ke kterým jsme se chtěli eh, zavázat bez ohledu na to, co udělá zbytek světa. Pan Šado, děkuji, děkuji za slovo. Rád bych poděkoval zpravodajce za to, že se opravdu věnovala všem důležitým bodům, o které jsme požadovali. Pokud jde o lhůty, to je samozřejmě i cílem naší zpravodajky, tak abychom hlasovali na plenáci ještě před tím rozhodnutím rady, která pravděpodobně mm, se tomu bude věnovat v červnu. To znamená, že bylo dobré mít k dispozici toto hlasování už před tím rozhodnutím rady. To si myslím, že je důležité jednotlivé body, o kterých se zpravodajka zmínila. Myslím si, že je nesmírně důležité a zpravodajka už o tom jasně hovořila, to znamená ten ambiciózní cíl v oblasti boje proti klimatickým změnám. Ten prostě není v protikladu s konkurenceschopnosti. Naopak, to se doplňuje. Ano, Čína asi těch 200 miliard, které využívá v současné době jako investice do zeleného rozvoje. Vidíme zároveň jak postupují Spojené státy, které se rovněž angažují, Korea a tak dále. Bohužel Evropa trochu zaostává. Když se podíváme na, na Dersen mm, Junga, na Eurobarometr 2010, vidíme, že v podstatě Čína a Spojené státy jsou nejatraktivnější, pokud je o tuto toto zelená odvětví a těch 50 podniků, které jsou průkopníky v této oblasti. 24 jsou v Ázii, mm, zbytek v Americe a v podstatě asi opravdu jenom, jenom hrstka v Evropě, čili vidíme, nejde pouze o zelenou ekonomiku, o celou budoucnost této oblasti, to znamená možnosti investic do této záležitosti, to znamená do ekonomiky bez uhlíku. Pokud jde o úniku uhlíku. To je záležitost, které bychom se mohli věnovat v samostatné rozpravě. Ano, je zde mnoho dokumentů, které máme k dispozici. Víme o tom, že zde existuje určitá perspektiva z udržitelné zelené ekonomiky. Ovšem je zde několik odvětví, která jsou ohrožená. Komise už o tom hovořila a my si, myslím, máme dostatečné nástroje pro ochranu těchto ohrožených podniků, ohrožených sektorů. Myslím, že bychom je měli identifikovat. Komise se snažila vycizelovat kritéria, která by nám mohly umožnit definovat tyto sektory a zároveň nástroje, které by nám pomohly je chránit. To znamená, a poté samozřejmě ta otázka toho, jak se dostat k těm 30% k tomu závazku. Ano, je zde možnost několika um, slyšení, zpravodajka o tom hovořila, tu, ty různé povolenky v oblasti, uhlí, v oblasti emisí. Tam bychom měli postupovat opravdu velice opatrně, tak aby ty nástroje nebyly, nebyly nějaké příliš laxní, příliš pružné, tak aby ten přechod na těch 30% byl skutečným přechodem a nejenom jakýmsi imaginárním. Děkujeme. Další kolegyně. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegyni zpravodajce za velmi vyvážený přístup. Bylo by pěkné, kdybychom ještě dnes mohli projednat výsledky z Cancúnu. Pokud to nebude možné, řeknu jenom tolik. V Cancúnu se nedosáhlo ničeho, co bychom mohli označit jako závazek ke snížení emisí skleníkových plynů, což by bylo což by indikovalo přechod eh, na 30% snížení. Nicméně, když poslouchám tu diskuzi o dva, zda 20 nebo 30 nic se neřeklo zatím o tom, zda naše politika klimatu je efektivní, je účinná. To znamená, že nejsou náznaky toho, že bychom těchto výsledků na základě těchto opatření dosáhli. Existuje určitý makléřský eh, biznis, ten přišel a jsou ale mezi tím už také náznaky toho, že došlo ke zneužití. A také výrobní průmysl Eh, přišel o hodně a eh, je, týká se to také výroby proudu. Je to škoda, protože jsou to emise. Eh, samozřejmě podniky a průmysl nechtějí omezovat, chtějí investovat do technologií a v budoucnu to nebudou mít tak jednoduché pokud se teď podíváme na ta opatření, to znamená, že je příliš brzo na to, abychom eh, diskutovali o snížení 30%. V tomto duchu a v tomto smyslu zůstávám u původního přístupu. Myslím si ale, že když půjdeme touto cestou, bude to velmi ožehavé. Kolegyně Krostet. Velice stručně, já jsem nesmírně ráda, že zpravodajka přijala takovou vyrovnanou pozici, především mezi naším výborem a výborem pro životní prostředí. To opravdu není jednoduché. Někteří jsou, se těší z výsledku v Cancunu, jiní ovšem mají jiný názor na tuto problematiku. Já si myslím, že Evropa přišla s takovým optimistickým návrhem, ovšem ten, tato dohoda v podstatě neexistuje. Ten pro ten přechod na těch 30%, hovoříme o tom už celá léta, ovšem já osobně jsem za určitou, určité hodnocení všeho, co jsme udělali, jednotlivé nástroje, které jsme přijali, jaké to má následky, samozřejmě nejenom na konkurenceschopnost našich odvětví, ale i například i na oblast úniku, uhlíku. Máme přece mnoho nástrojů k dispozici, měli bychom si udělat určitou bilanci, měli bychom se podívat na pozitivní dopad těchto nástrojů a nejenom pouze tvrdit, ano, ano, dosáhneme těch 30%. Proto musíme mít takovou bilanci k dispozici a budeme-li muset přijmout určitá rozhodnutí, to znamená, řekněme, mm, těch 30 tak se musíme ptát i na pravidla reciproční. To znamená, když my něco na sebe uvalíme, tak by to měli přijmout i ostatní, protože přece to nebude sloužit k ničemu, když my uděláme všechno pro to, abychom zde měli ekonomiku bezuhlíkovou a najednou vidíme, že ostatní kontinenty, které opravdu vypouští spoustu uhlíku do atmosféry, se k nám nepřidají a neumožní přijetí podobných opatření. To znamená, ano, je důležité, abychom měli tyto nástroje, které nám umožní, které nám umožní stimulovat i ostatní. To znamená, řekněme, vývozce nebo, nebo naše vývozce, i cizí vývozce, nebo řekněme spíše, chtěla jsem říct si, naše dovozce, tak aby opravdu museli přijímat ta rozhodnutí, která jsme stanovili, například i to zdaňování přímo na hranicích, jak už jsme o tom hovořili. Děkuji. Děkujeme. Další řečník. Já nevím, to jsem byla já, nebo mohu? Ráda bych poděkovala zpravodajce za tuto kvalitní zprávu, kterou nám předložila. Ráda bych zdůraznila, jelikož mám pouze minutu, jednu věc. Je zásadní, abychom analyzovali řešení pro sektor, ve kterém hrozí právě tato delokalizace či únik uhlíku. Je důležité, abychom když hovoříme o těch 30%, aby to bylo spojeno i s řešeními. S řešeními, která můžeme nabídnout tomuto odvětví. Ano, jsou zde řešení holistického přístupu. V rámci Kyotského protokolu, pokud je o letecké odvětví nebo lesnictví, tak tam v podstatě je jiný přístup holistický přístup, není to eh, přístup na národní úrovni, čili spíše ten horizontální přístup a v těchto odvětví možná bychom měli podobný, podobný přístup umožnit i v rámci odvětví, ve kterých hrozí únik uhlíku. Pokud vím, tak už proběhly určité výzkumy, například dobrovolný přístup některých odvětví. V rámci EPP a výboru ITRE. Já společně s Pilar jsem se věnovala této problematice a myslím si, že je důležité, abychom tomu věnovali určitou pozornost společně, abychom se snažili nalézt řešení pro tato průmyslová odvětví a analyzovat různé možnosti, které před námi leží. To by bylo důležité nejenom pro naši diskuzi, ale i pro diskuzi po Kyoto. Děkujeme. Další kolega. Kolega Lange, děkuji, pane předsedo. Možná bych jako doplňující bod pro zpravodajku doplnil ještě časovou dimenzi, časový rozměr. Když se na to realisticky podíváme, jsme v roce 2011 a ta opatření a jejich realizace, dejme tomu za dva, tři roky, takže ta doba pro doplňkové snížení je příliš krátká. Takže proto bych, a to je také ve zprávě komise na straně 1, eh, dal rok 2050 tak, aby bylo možné eh, investovat dlouhodoběji. Protože celá řada průmyslových podniků a průmyslů zatím neví, jak eh, bude, jaká bude situace v dalším období obchodování se skleníkovými povolenkami protože to zatím není jasné. A když to tady nedáme na tu delší dobu, tak nebude možné a pro, pro průmysl bude obtížné naplánovat dlouhodobé investice. To znamená, že bychom to měli prodloužit a e, to v tomto rámci. Kolega Mesáros. Děkuji za slovo. Evropská unie se vždycky snažila bojovat proti klimatickým změnám. Já si myslím, že ano, měli bychom dosáhnout těch 30%, to je pravda, ovšem je zde ekonomická krize, která má dopad na průmysl i na domácnosti. Všem Evropská unie musí nadále bojovat proti klimatickým změnám a právě proto bychom měli analyzovat to, co znamená těch 20% a poté až se zabývat možností 30%. To by bylo vhodné pro naše průmyslová odvětví, protože by to posílilo investice do tvorby pracovních míst, zaměstnanosti a to by mohlo být součástí celoevropské strategie. Víme, že náklady na tu strategii pro rok 2020 se snížily. Ovšem nesmíme zapomínat ani na náklady, ani na uh, náklady, které by to znamenalo, kdybychom dosáhli přechodu na 30%. Já si myslím, že podmínky ještě nenazrály, ovšem měli bychom se podívat na možnosti, na podmínky, měli bychom vytvořit půdu vhodnou pro toto navýšení. Měli bychom posílit spolupráci s mezinárodními partnery, nalézt určité stimuly pro tvorbu společných podniků a tak dále. Každá země by měla udělat, by měla udělat více v této oblasti a zároveň posílit mezinárodní spolupráci. E, e, pane předsedající, já předsedo, já velice schvaluji to, co řekla paní Jordan. Totiž e, během slyšení, které uspořádáme, si abychom tam pozvali také osoby, které znají konkrétní regiony, protože my máme takovou tu tendenci pro řešení one fits all, tedy řešení, která by padla všem. Co se týče emisí, nicméně jsou ekonomiky velice různé a důsledky změn tohoto limitu i o jenom několik procent budou velice různé v jednotlivých členských státech. Tedy budou rozdíly mezi těmi, které už přešly na zelenou energetiku a a mezi těmi, které eh, spočívají, spolehají hlavně na uhlí. To neznamená, že ty by neměly dělat nic, ale je to zapotřebí poněkud jiný přístup. Proto bych také ráda slyšela, kolik to bude stát eh, jaké budou náklady, když se limit zvýší o 20 na 25 ve těch členských státech, které hlavně eh, používají uhlí. Pak únik emisí. Toto riziko v Polsku se často signalizuje ze strany cizího kapitálu těch, kteří už podnikají v Polsku. Říkají, že už prostě půjdou do, na Ukrajinu, protože v Polsku už je to moc drahé, možná jenom straší, možná prostě eh, nechtějí brát takové riziko. Ale eh, co z toho bude, když se otevře továrna eh, na Ukrajině, když přece to má být, přece to je jedna Evropa, tudíž ty emise CO2 se pak týkají všech. Proto si myslím, že musíme uvažovat i o možnosti spolupráce s těmi státy, které bezprostředně hraničí s Evropskou unii a na které můžeme eh, vyvíjet vliv finanční či politický, což je příklad zemí východního partnerství. Děkuji. Děkuji. Mm, kolegyně Sislik, chcete ještě něco říct? Děkuji za slovo. Opravdu velice, velice stručně. No samozřejmě, že bych mohla komentovat celou záležitost. Myslím si, že je důležité, abychom se společně domluvili, jakým způsobem se realizuje stávající legislativa, jaké změny chceme navrhnout. Souhlasím rovněž s tím, že bychom měli zaměřit pozornost na budoucí vývoj, nesmíme zapomínat na to, jaké cíle chceme dosáhnout do roku 2050. Všechny návrhy které zde byly předloženy, poukazují na to, že chceme mít k dispozici více informací, že tyto informace potřebujeme mít k dispozici. To znamená, že bych navrhovala slyšení, ať už společné slyšení s výborem Envy nebo naše slyšení v rámci výboru ITRE. A tam bychom se poté mohli podívat i na vliv na jednotlivé regiony. Komise explicitně ve svém dokumentu hovoří o různých možnostech pro ambicioznější cíle a jejich dosažení v chudších zemích. Co to pro nás znamená? Znamená to, že můžeme dále vést naši důležitou diskuzi. Děkuji za všechny komentáře, pokud jde o časový rámec, o další plán v této oblasti. To znamená, že nadále budeme spolupracovat mezi zpravodaji z výboru Envy a námi. Asi bude obtížné hlasovat mm, před zasedáním rady, protože rada bude zasedat v květnu. Pro nás ovšem je nemožné rozhodnout o této otázce dříve. Děkuji. Děkuji a chci poprosit o to, abyste rychle vysvětlili a zjistili, zda budeme mít společné slyšení či ne. Pokud ne, tak musíme vytvořit eh, takovou situaci, jako ní mluvili kolegové. Dobře, tím jsme vyřešili tento bod programu a já teď chci požádat, abychom posunuli bod 10 protože máme tu své našeho hosta, sedí tady u čtvrt hodiny. Jsou dvě možnosti. Buď teď necháme eh, slovo našemu hostu, panu Adamoviči, a potom Cancún, nebo Cancún přesuneme na příští schůzi. To jsou dvě možnosti. Rozhod, musíme rozhodnout, co uděláme. Záleží to na vás, co bude lepší. Posuneme to na příští schůzi, Leno? Na příště? Dobře. Takže Teď máme tři čtvrtě hodiny na další téma, což je asi rozumné. Omlouvám se, asi toho bylo příliš mnoho, anebo jsme po prázdninách ještě nebyli dostatečně připraveni na to hovořit v krátce. Děkuji ještě jednou a dovolte mi, abych přivítal pana Adamoviče, který už přichází. Je to koordinátor pro propojení na větrnou energii produkovanou na moři v severní Evropě. Má zprávu, kterou předloží a máte možnost se ptát. Pane Adamoviči, za prvé vás srdečně vítám, za druhé i vám přeji pěkný nový rok. Přejeme si dobrou a úspěšnou spolupráci a máte slovo pouze vy, pouze, slovo pouze pro vás a všechny ostatní chci požádat, aby pozorně poslouchali. Předneste to prosím stručně, jasně, tak, jak to umíte a my budeme potom diskutovat. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, srdečně děkuji za to, že jste mi dali příležitost a možnost, abych tady z titulu své práce koordinátora eh, informoval o situaci, jak vypadá propojení s offshore energií v severní Evropě. Já jsem rozdal přednášku, takže eh, k té struktuře se vyjadřovat nebudu. Obecně chci jenom říci, že v Evropě s 27 státy a příslušným počtem obyvatel si člověk položí otázku, zda vůbec jednotlivec může něčeho dosáhnout, jednotlivec a jednotlivý projekt. Musím ale říci, že to funguje výborně a já už jsem také získal podstatnou podporu ze strany energie, generálního ředitelství pro energii a je tam je to jeden zaměstnanec, oba jsme toho dokázali dost pro vás, protože jste předtím diskutovali o penězích. Je důležité to, že evropský koordinátor nemá vlastní finanční zdroje, což tu práci na straně jedné velmi stěžuje. Člověk by sem tam potřeboval nějakou expertízu ale v zásadě zase máme hlavu čistší, protože nejsme vázáni, nepracujeme s veřejnými penězi. Napsal jsem do své přednášky také, že máme, jsme eh, odměňováni měsíčně na evropské úrovni. To jsem tu také chtěl říci. Situace je taková, na straně jedné je Evropa velkorysá, když jde o kvalitu, na straně druhé zase už méně. Co dělá koordinátor? Ustavil jsem pracovní skupinu, která se mezi tím eh, v oblasti severní Evropy eh, ustálila. Je to neformální pracovní skupina, jsou tam zástupci politiky, nevládních organizací, podniků, protože eh, vždycky k těm jednotlivým bodům si děláme pestrý obrázek a tam potřebujeme zástupce z politiky i podniků. Minimálně čtyřikrát za rok se sejde tato pracovní skupina v Bruselu či jinde a je to takový základ mé vlastní práce, proto také udržuji kontakt s vládami, občanskými společnostmi a podobně. Nástroj, který mám k dispozici, o tom vždycky informuji, to jsou zprávy, eh, které předkládám pravidelně a eh, pane předsedo, tak jak jsme se dohodli, tak uvedu jenom základní body naší práce. Za prvé, Pokud je obnovitelné energie v Evropě, ta diskuze běží a dospějeme vždy k tomu výsledku, že tady ten roz, další rozvoj dalších kapacit eh, nebude do nekonečna možný. V oblasti alternativních energií a obnovitelných zdrojů má politika své cíle na úrovni Evropy a ty je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud eh, bude možné eh, pokud se postaráme více o energetickou infrastrukturu, zejména pokud je o elektřinu celé spektrum od politiky až po podniky se zabývá otázkou kompetence Evropy, pokud jde o budování přenosových vedení. Pokud se podíváme, podíváme na článek 194 Lisabonské smlouvy, kde se hovoří o evropských kompetencích v duchu eh, evropské úpravy, a pokud to dáme k diskuzi, tak většinou všichni žasnou, protože nikdo článek 194 nezná. Jde zejména o přenosové sítě, to téma je kvůli evropským cílům eh, také už evropským tématem a proto je eh, důležité, abychom se angažovali daleko více v evropských kompetencích, protože pouze tak je možné zdůvodnit nutnost politicky i ekonomicky rozšiřovat sítě v Evropě. To platí jak pro offshore, tak pro onshore. Druhá poznámka se týká evropských cílů v oblasti politiky klimatu. Když se podíváme na těch 20 obnovitelných zdrojů v roce 2020, to je 35 elektřina, a když se teď diskutuje 30%, ta diskuze je naprosto v pořádku. Eh, zatím to ještě není definitivně, ale pokud by to mělo být 30%, tak více než 50% elektřiny na bázi obnovitelných zdrojů. 50% elektřiny neznamená v zásadě nic jiného než eh, průmyslovou revoluci a týká se to také nutnosti dostat ten produkt ke klientovi a to vyžaduje zcela jinou politiky v oblasti sítí VVN. E, jsou tu potenciály, které e, má Balt i Severní moře. V roce 2020 hovoříme o potenciálu 40 GW a v roce 2030 o 150 GW. To jsou obrovská čísla skrývají v sobě velké šance, ale úspěch to bude pouze tehdy, když nebudeme stavět jenom větrné farmy, ale když tu elektřinu skutečně dostaneme ke klientům po dobu 24 hodin non-stop. Konkrétní body z mé zprávy. Je zajímavé eh, a radostné hovořit o úspěchu, ale já začnu bodem, který je takovou evropskou katastrofou. Dívám se na to kriticky to je projekt Gigaflag v oblasti Baltu. Zúčastnili se toho tři země, Švédsko, Dánsko a Německo. Zahájilo se to proto, aby se získal velký potenciál z oblasti Baltu a kvůli švédskému předsednictví se z toho Švédsko bohužel stáhlo. Zatím tedy eh, to stojí. Eh, je to skutečně škoda pro diskuzi eh, o energiích offshore, protože to, ty tři státy, které v tomto projektu byly, jsme měli šanci odpovědět na důležité otázky z oblasti techniky, trhu. Tři trojstátní nebo třístátní projekt eh, umožňuje takovéto věci. Bohužel ve fázi projektu vystoupil jeden stát z toho projektu, řeknu otevřeně, že to byla evropská katastrofa. Kikas Flak v Baltu důležitý projekt i proto, že si musíme uvědomit, že eh, budeme muset uvažovat o spojkách a propojkách v oblasti jednotného eh, evropského trhu s elektřinou. Nejen Norsko, ale také Švédsko má potenciál a ten je nutné dovést na jich. Je škoda, že tyto problémy se ve veřejné diskuzi eh, diskutují má příliš málo, v politické diskuzi také, protože to jsou problémy, eh, které nám ukazují, kterým směrem vlastně v Evropě jdeme. Eh, dosažení některých cílů je obtížné a když se to týká i tohoto projektu, tak to není zrovna nejlepší vizitka. Jako evropský koordinátor si to mohu dovolit říct. To, co je úspěchem, dámy a pánové, to byl 7. prosinec minulého roku. Proč? Protože 7. prosince minulého roku 10 států, včetně Norska, podepsali memorandum, ve kterém definovali tři témata. Jednak eh, technické otázky, eh, sítě v Severním moři, dále úvahy o tom, jak musí vypadat trh, tak, aby se také eh, elektřina z obnovitelných zdrojů na trhu etablovala lépe. A další oblast jsou otázky povolení, eh, které v tomto memorandu byly zmíněny. Dohodli jsme se na dvouletém programu a těchto tyto státy by měly dospět k příslušnému výsledku, aby bylo jasné, jaké předpoklady v oblasti politiky a ekonomiky je nutné vytvořit v oblasti vedení, tak abychom mohli dosáhnout cílů v oblasti klimatu. To jsou věci, o kterých eh, se chci zmínit proto, že si myslím, že je velkým úspěchem to, že těchto deset států se dokázalo dohodnout. Je to velký úspěch proto, dámy a pánové, protože provozovatelé přenosových sítí se také tohoto procesu účastní a protože také národní regulátoři jsou do tohoto procesu zapojeni. Regulátoři, to je zcela jistě evropský vynález, je to v pořádku. Pokud jde o rozšiřování sítí, tak tam mají dominantní roli a všechny procesy, které se iniciují politicky, e, vyžadují, aby ta kompetence těch regulátorů e, byla zohledněna ve vyšší míře. Pokud jde o oblast rozvoje sítí na Severním moři nebo v Severním moři, tak toto je nejdůležitější výsledek minulých let. Druhá připomínka k tomuto tématu, protože jsem se zmínil o regulátorech, dámy a pánové, myslím si, že my v Evropě budeme potřebovat daleko intenzivnější diskuzi s regulátory, protože oni jsou vázáni eh, národními eh, úpravami a Zdá se, že pokud jde o eh, novou výstavbu sítí a povolení k této nové výstavbě, tak podmínky kapitálového trhu nejsou tak určující při tom rozhodování, protože každé regulatorní rozhodnutí je definováno jednak na základě kapitálových investic do toho projektu, protože ty peníze je nutné získat, a regulátor předepíše, co mohou na těchto projektech vydělat. Je to téma, se kterým by se měla politika zabývat daleko intenzivněji, protože to platí jak pro veřejné podniky, tak to platí pro provozovatele i ze soukromého sektoru, provozovatele sítí, protože oni všichni potřebují získat peníze na kapitálovém trhu, aby mohli postavit vedení eh, zúčastní se té stavby, která jde třemi, čtyřmi státy několik eh, subjektů a oni jsou vázáni předpisy národních regulátorů. Já si myslím, že tolik by k tomu tématu z mé strany zatím stačilo, ale jsou to velké výzvy, před kterými stojíme. Je to otázka toho, jak naložíme s těmi penězi získanými na kapitálovém trhu. A je to také otázka toho, jak uvažovat v evropských rozměrech. Já jsem se o tom zmínil ve své zprávě také, že tady se snažíme o to najít evropské řešení, když máme takové grémium poradenské 4-5 lidí v Evropské centrální bance, píší každoročně zprávu o tom, jaký je vývoj v oblasti kapitálových trhů a v oblasti energetiky. Nicméně eh, je nutné, aby se vyjádřili provozovatelé, eh, proč postupují tak, jak ve své zprávě zmiňuje Evropská centrální banka, či nepostupují. Je to otázka toho, že v rámci druhého balíčku o jednotném trhu, tam se definují regulátoři a tam by i ten proces, který jsme teď zahájili, by se mohl doplnit eh, celkem dobře, bez toho, že by to vyžadovalo novou byrokracii. Tady je třeba ještě jednat tady to rozhodnutí národních regulátorů musí být daleko více transparentnější, jak vůči veřejnosti, tak vůči politice, protože to jsou ekonomicky velmi obtížné otázky. Další bod, který chci zmínit, offshore nemá smysl eh, bez toho, že bychom měli napojení onshore. Eh, to jsou jasné problémy, které v Evropě máme. Pokusím se, dámy a pánové, popsat konflikt, evropský konflikt, který tu máme. Na straně jedné máme velmi angažovanou energetickou politiku, pokud jde o obnovitelné zdroje, udrž, trvalé udržitelné. Jasně, k tomu není jiná alternativa. Nicméně narážíme na velké problémy v oblasti povolování, když potřebujeme nové struktury. Na druhé straně máme v Evropě velmi trvale udržitelnou politiku, chráníme floru, faunu, habitat, všechno a máme tu dvě strategie udržitelnosti. Vždycky s ohledem na to, obnovitelné zdroje mají úspěch jenom tehdy, když se postaví nová, nová přenosová síť. A pokud je o ten cíl 20 Eh, tak to bude vyžadovat 42 tisíc kilometrů nových přenosových sítí v Evropě, z toho část VVN. Já si myslím, a nemohu říkat, jestli těch 30% je víc, a nemohu říct, jestli 30 tisíc eh, nových vedení je mnoho nebo málo, ale je to obrovský projekt. Takže tady začíná ten konflikt. Já jsem si k tomu nechala udělat posunek, eh, posudek, ten bude také ve zprávě a posudek dospěl k závěru, že v Evropě nemá smysl diskutovat eh, o tom, že se vzdáme eh, směrnice na ochranu ptáků, flory, fauny a habitat, ale že u určitých projektů bychom měli zvážit určení jiných priorit a to, co navrhli, vypadá tak, že směrnice FFA a směrnice na ochranu ptáků by se doplnily? v tom smyslu, že pokud se dělá eh, vedení VVN a to je ve spojení s obnovitelnými zdroji a ochranou ptáků a flory a fauny, potom bude mít přenosové vedení přednost před ochranou ptáků, flory, fauny a toho ostatního. Eh, je to konflikt a my o něm musíme intenzivně diskutovat. Ta diskuze probíhá, proto jsem nechal udělat také ten posudek, tu expertízu, protože nemá cenu uh, přemýšlet o tom, co bychom mohli a museli změnit, ale já jsem předložil konkrétní znění, konkrétní určení uh, Odborníci zpracovali posudek a já bych si přál, aby se o tom teď alespoň diskutovalo. Nemá smysl uh, skrývat se a mlčet, když se podíváme na situaci na belgicko-francouzských hranicích. Budeme potřebovat spojku postavit a uh, když to budeme chtít připojit, tak francouzský sektor je chráněný. Uh, já to nekritizuji, já si myslím, že je to v pořádku na belgické i na německé straně, ale když dojde ke krizi, tak tam neprosadíme žádné vedení VVN. V současné situaci, když budeme uvažovat o projektu Dezatech, projekt Dezatech, to je ten cíl 20% do roku 2050, nevím, jestli to dosáhneme, ale když to budeme chtít dostat do Evropy, jak to uděláme? Jak to uděláme v Pirenejích? kde už dnes v podstatě eh, velmi obtížně prosazujeme VVN. To jsou ty konflikty s tím spojené a mně jde o to, abychom o tom diskutovali intenzivně, abychom, se, abychom předtím nezavírali oči a v Evropě musíme být připraveni a ochotni, abychom daleko ofenzivněji řešili své konflikty Kromě toho v tom posudku je jedna zajímavá věc, pokud je o projektování a schvalování. Evropa nesmí státy, členské státy, nechat na holičkách v této věci, což si myslím, že je docela odvážné vyjádření. Takže Nechci tady diskutovat jenom teoreticky. Já jsem eh, na jednom listu uvedl sedm projektů, projektů, kde realizace, rychlejší realizace zatím vázne kvůli eh, právním otázkám. Je to Evropa vyžaduje 10, 12 až 15 let eh, od projektu po realizaci sítí VVN. Přitom eh, jsme převedli spoustu elektřiny na obnovitelné zdroje, aniž bychom upravili a modifikovali sítě. Další bod. Budeme se muset daleko více zabývat technickými otázkami, stejnosměrný střídavý proud, těžké téma, ale ve spojení s vědou a podniky tady vedeme dialog, který je velmi plodný a já bych chtěl požádat, pane předsedo, abyste zvážili, zda také Evropský parlament tady tu myšlenku evropských pilotních projektů nepodpoří. Já na to nechci, já to tu nechci popisovat podrobně, ale pokud hovoříme o nutnosti diskutovat o evropských vedeních, tak bych doporučil, aby se zvážila také možnost evropských pilotních projektů, tak aby se vyřešily technologické otázky, protože se o nich bude diskutovat. Najde se řešení tak, aby bylo také jasné, eh, co mohou a co dělají provozovatelé přenosových soustav Tady bych mohl mluvit do nekonečna. Další bod se týká také projektování a povolování. To je zkušenost ze Salzburského projektu, kde komise a za účasti Evropského projekt, parlamentu jsem tam byl před rokem a půl na šest měsíců v Rakousku jako koordinátor a skutečně se mi podařilo ten projekt, který eh, byl deset let ve slepé uličce, z ní dostat tam byl problém v tom, že šlo o to, jestli uh, bude to vedení uh, vedeno vzduchem anebo kabelem pod zemí. Tam je spousta věcí, které se musí prodiskutovat, protože tech, vedení na vzduchu se, je jiné než kabelové, ale nemá smysl považovat jedno za špatné a druhé za dobré. Uh, protože je třeba vést diskuzi o nákladech, o regulatorních otázkách. Když to půjde kabelem, tak ty náklady je možné je převalit na spotřebitele, či není, protože je to dražší řešení. To jsou všechno věci, kterými je třeba se zabývat. A tato otázka byla často diskutována velmi kontroverzně. A musím říci, že komise by se měla sejít s evropskými výrobci kabelů. Ehm, bylo by dobré, kdyby se k této věci mezi generálním ředitelstvím a, Evropským svazem výrobců kabelů vypracoval nějaký materiál, tak abychom měli alespoň základ pro tu diskuzi, abychom se, eh, mohli odhadnout a vyhodnotit jednotlivé argumenty, které ta či ona strana předkládá. Já bych to velmi doporučil eh, podívat se na to. A poslední potaz, otázka, když hovoříme o obnovitelných zdrojích, zejména Balt a Severní moře a celkové potenciály, tak tam se dostáváme k výsledku, že v Evropě budeme muset diskutovat daleko více regionální potenciály než do posud. Severní moře to je eh, multinacionální oblast eh, a když se podíváme na potenciály kolem Skotska a podobně, tak si myslím, že to regionální posouzení a hodnocení by eh, vyžadovalo také další evropskou diskuzi. To se ukázalo na problému, kdy naše národní zákonodárství eh, se liší a eh, nemá smysl, abychom si říkali, oni to dělají tak, jak to budeme dělat my. Pokud máme a vidíme takový potenciál, a vy jste o tom tady diskutovali, tak bychom měli dospět k, výsvětl, k výsledku, že tato otázka se musí diskutovat v Evropě jinak i z hlediska ekonomického, co děláme jako koordinátoři. Poslední můj bod. My provázíme ten proces těch deseti států v oblasti Severního moře. Máme také velmi angažovaný harmonogram práce pro tento rok pro pracovní skupinu a v tomto roce, pane předsedo, se rozhodne, jestli bude můj mandát prodloužen, protože můj mandát doběhne, to je v pořádku. A já ta vás tady vyzvu k diskuzi, abyste se rozhodli, zda se mnou budete chcovat nebo ne. Mně se ta spolupráce líbila. Mně se líbí na straně jedné, je to příjemná práce, na, na straně druhé nám to poskytuje větší transparentnost toho procesu. Doporučuji vám, abyste si to přečetli, to posouzení, ten posudek, tu zprávu, tak, eh, abyste byli v obraze. Já tady nemám tolik času, abych informoval o všech podrobnostech. Já jsem se soustředil hlavně na projektování a povolování. Já vím, že to je velmi ožehavá otázka, ale je třeba ten proces zvládnout a já jsem připraven eh, i formou menších skupin eh, tyto věci pro vás připravit a přednést. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme vám, pane Adamoviči. Děkujeme vám za vaši vynikající práci. A to není běžné. Děkujeme vám za to, jak jste to přednesl, protože já si myslím, že eh, jsme tu dostali konkrétní popis problémů i možných řešení, žádné obecné informace a to vyžaduje značnou odvahu a znalost. Může se, to, může se nám to líbit nebo ne, ale mně se tento přístup velmi líbí, protože ty možnosti jsou a je třeba se rozhodnout, jak s nimi naložíme. Takže za to vám ještě jednou velmi děkuji a jsem si jist, že Někteří naši kolegové se na vás ještě obrátí a využijí vašich znalostí. Tak, ale abychom jenom pěkně nemluvili, tak eh, si ještě promluvíme. Nejdříve kolega Thomas. Ja, und das war ein richtig... Ano. Byla to eh, dobrá. To bylo mimořádně zajímavé Velice zajímavá prezentace. Mám rád lidi, kteří hovoří jasně a kteří ukáží, eh, že věci rozumí a řeknou to navíc řetelně. Evidentně vy pracujete v oblasti energie po mnoho let a toto byla mimořádně eh, zajímavá prezentace. Bohužel jsem neměl možnost si podrobně přečíst vaši zprávu, takže bych rád položil několik otázek, ale nejprve vás chci, vám chci poděkovat za to, jak jste se jasně vyjádřil například k obnovitelným zdrojům energie. Nevím, jestli zvládneme těch 3% do roku, do roku 2020, tak jak jste to popsal, pořád jde o energetickou účinnost, i když obnovitelné zdroje nástroje, eh, samozřejmě tady musí sehrávat eh, svoji úlohu. Mluvíme o pěti, patnácti procentech a prostě samozřejmě, že o tom můžeme hovořovat eh, k, do roku 2030, pak tady je to Severní moře, Baltické moře a to všechno má co dělat hodně i s klimatem. A myslím si, že tady je oblast, kde můžeme získat větší energetickou nezávislost než abychom pořád museli se ohlížet na Rusko. Když se pak podíváme na jiné oblasti, nebo dejme tomu na Švédsko, tak ti mají eh, velký potenciál na pevnině získávané energie, ehm, levné docela. A není úplně jasné, jak eh, Švédové chtějí využívat i potenciálu výroby na moři, off, eh, offshore. A ehm, švédská vláda tady se nepřipojila, tak já myslím, že bylo velice užitečné, aby se tím dále zajímali pak třetí bod z mé strany, harmonizace. To je diskuse, kterou budeme muset eh, vést velice podrobně. Řekl bych, že hlavní problém je eh, harmonizace přeshraničních infrastruktur. Já jsem nedávno měl poměrně rozsáhlou diskusi s jedním z hlavních dánských eh, investorů v Severním moři a mají také, jsou přítomni také ve Spojeném království a eh, v Nizozemsku. A oni říkali, že taková ta podpora podpůrný systém, eh, to jim nedělá problém, ať už hovoříme o výběrových řízeních, nebo prostě ať už to dělá jakoliv, to jim nepřipadá jako problém. Ale problém je, aby se zajistilo propojení mezi Dánskem a Spojeným královstvím. Eh, probíhá v eh, diskuse mezi příslušnými organizacemi, společnostmi v Dánsku a ve Spojeném království, aby se to udělalo co nejrychleji přičemž je jenom třeba dvě, tři hodiny, kdy vítr vane správným směrem a to nějak moc neusnadňuje to propojenost sítí. Teď, co se regulátoru týče, tady s vámi souhlasím. My eh, bychom rádi, aby regulátoři eh, odstraňovali monopoly vlastnictví sítí, aby a my vlastně víme že proto vlastně i regulatorní orgány byly vytvořeny a teď přecházíme do nového období, kdy hovoříme nejen o um, obnovitelných zdrojích energie, ale také o severní Evropě, Spojeném království a dalších sítí, které se teď integrují z důvodu i nákladů, konkurenční schopnosti a některé ty sítě jsou docela staré, takže i regulátoři musí hledat nějaký modus vivendi a například například eh, vy tady jste přišel s náměty ohledně vytváření kapitálu, pak eh, jak je to všechno provázané i s novým finančním nástrojem. Budeme tohle muset dále dolaďovat. Pak eh, nové stavby, licence, povolování, to je trošku takový horký brambor i u nás. Snažíme se zaujmout přirozeně zodpovědný přístup a já jsem eh, eh, slyšel, že bychom měli daleko více hovořit i o kabelu. Eh, víme, že tady probíhá také technický vývoj, že pomocí IT technologií se dá dělat hodně a máme, teď už jsou nějaké masky eh, z eh, uhlíkových vláken a v Itálii například už mají 220 hm, kilovoltu a když se vezmou tyto masky, tak ty se dostanou až na úroveň 400 a pak už vlastně není třeba procházet přes celé to autorizační řízení efektivní, protože může se používat úplně stejná trasa, protože izolátory jsou na těch stožárech připevněné a není tedy jenom o to, že by byly širší nebo vyšší kvůli větru. A když máme normální eh, stožáry z ocely, pak je to obtížnější než u těchto nových eh, stožárů eh, z, uhlo, z uhlíkových vláken. Takže musíme přispív, přihlížet i k novému vývoji. A zase, eh, jak je to napojeno na inovace, myslím, že, že i tady má, musíme mít specifický finanční nástroj. Když se podíváme na hardware pro energii získané z větru, je to ABB, bylo to Riva, teď se tomu říká Austram a Siemens. O těchto společnostech se bavíme a pak eh, bývalý eh, výrobce pneumatik eh, v Itálii. Ty jsou teď jedničky na světových trzích. A pak americ, výrobci amerického softwaru, ty by se do toho také chtěli vmísit, a Číňané už potom taky pokokují. Takže je určitě v našem zájmu, abychom přišli s inovativním finančním nástrojem konkrétně v této oblasti. Pak jedna on konkrétní Otázka, jak se díváte na na to propojení, například jako existuje mezi Nizozemskem a mezi Spojeným královstvím. A jak to bude s tou eh, sítí v Severním moři v budoucnosti? Bude možné je takto propojovat dále a rozšiřovat? Existuje už eh, memorandum porozumění, to si myslím je vynikající věc a máme e, operátory, provozovatele sítí, investory. Prostě ta diskuse se musí vést na vysoké úrovni, ale pak se jedná i o co nejrychlejší realizaci projektu a jak to zajistit. I já děkuji za jasná slova. My se, e, známe, my, my se známe už trochu déle a My jsme dnes dopoledne mluvili o infrastruktuře. Nám je také jasné, že my eh, vlastně jsme vytvořili těm regulátorům příslušnou situaci, nicméně tam, kde ty podniky eh, na to nebudou mít, tak to prostě neudělají. Bude zajímavá ta diskuze, jestli budeme rozhodovat o tom, jestli v zemi nebo ve vzduchu. Já jsem z oblasti Berlína a my máme nedaleko Berlína chráněné území, takže tam samozřejmě eh, je to vedení ve vzduchu u kabelu. Je nutné říci nejen otázka ceny, ale otázka toho, jak vypadá ta trasa potom eh, tam to jsou problémy s životním prostředím, e, kromě toho, že je kabel dražší. A to, co mě zajímá, je to, jestli je to ve vašich zkušenostech, už jestli jste to zažil, když máme projekty evropského zájmu, nazveme je tak a řekneme tady, ať je to spojka nebo něco jiného, tak abychom nepadli do pasti, kdy lidé, kteří mají stejně už jako problém přijmout to, řeknou, aha, teď přichází evropský projekt, všichni začnou projektovat, protože to nechtějí a vinu má Brusel. Otázka je to, jak s tím můžeme nakládat, co s tím udělat. Tolik z mé strany. Kolega Fanny Stroj. Děkuji, pane předsedo. My hovoříme o infrastruktuře do roku 2020 a dále. To je velice důležitá věc. Tady parlamentu jsme eh, pomáhali eh, vytvářet vlastně ty alternativy pro eh, větrné elektrárny na moři. Když se podíváme na to, jaký právní rámec pro to všechno existuje, tak národní Eh, plánovací postupy jsou natolik pomalé, že často je to velice spožděné oproti termínům. V Nizozemsku jsou rozsáhlé infrastruktury, ale máme teď podobnou eh, legislativu, respektive takovou legislativu, aby jsme zajistili rychlejší rozjezd. Čili jak to všechno chcete provázat, ty projekty s legislativou. Když se o těch projektech eh, bavíme a shodujeme se, že jsou v evropském zájmu, pak si také musíme uvědomit, že tady je opravdu veliká příležitost, což bych rád zdůraznil. Já jsem si velice pečlivě vaši zprávu přečetla. Někteří eh, zdůrazňují, že je velice obtížné a že je to těžká věc, že tolik propojení by se mělo v blízkém v eh, budoucnosti postavit. Ovšem ono se to bez toho neuskuteční. Thank you. Um, Děkuji. Eh, mě moc zajímalo to, co jste říkal o problému Kriegers Flag. A ráda bych věděla, co z toho vyvozujete konkrétně, eh, jaké smluvní uspořádání by tady mělo být. Tady je memorandum porozumění, ale eh, od pak následuje ještě daleko další cesta a do porozumění, aby skutečně došlo ke spolupráci v síti Severního moře. Čili eh, můžete nám říci, že příště se to udělá už tak, aby takový problém nevznikl, že už příště to udělat bude v pořádku? Adamu. Děkuji. Pane Adamoviči, máte slovo. A teď můžete všechny otázky zodpovědět. Děkuji, děkuji za ten balík, co jste na mě navalili. Pane Tomasi, děkuji za vaše připomínky. My už jsme o tom diskutovali. Eh, vy se v podstatě oriente v tom problému. Já vím, že vaše frakce, to platí ale i pro ostatní frakce tady v Evropském parlamentu, když jde o otázku, kdyby povolení, které jsou FFA a e, směrnice na ochranu ptáků, to je vždycky ožavé téma. Já si to uvědomuju. A někdy, když diskutujeme o potřebné infrastruktuře, aby bylo možné realizovat dlouhodobé cíle, a pak e, jsou tam i jiné problémy, tak někdy mě to také mrzí. Ale Člověk se musí rozhodnout, protože stoprocentně konsenzuální řešení v těchto otázkách není. A důležité je, aby Evropa diskutovala o tom, zda v oblasti eh, diferencované strategie udržitelnosti dokáže přírodu na straně jedné spojit s energií na straně druhé a prodiskutovat i konflikty cílů. Já si myslím, že je důležité, aby začala tato diskuze a aby to bylo eh, upřímné i vůči občanské společnosti, protože občanská společnost má právo na to, aby se politika zabývala touto otázkou i těmito konflikty. To považuji za velmi důležité. Pokud je o technické problémy, uh, které představují také pro výrobní řetězec v Evropě velké šance. Toho jsem si vědom, je třeba to prodiskutovat, musíme to prodiskutovat také s komisí nebo s radou. To národní myšlení musí přestat a musíme přinést větší ochotu a připravenost vůči evropským projektům, protože hovoříme o projektech, které vyžadují třímístné milionové investice, čili ta investice se musí nějakým způsobem připravit a tady je třeba najít rozumné řešení. Pokud je o otázku Merchant Line mezi Spojeným královstvím a Nizozemím, to vedení je v pořádku, ale já odpovím jinak. Já jsem se o tom zmínil už v úvodu. Já jsem pevně přesvědčen, že otázka jednotného evropského trhu s elektřinou, kde hovoříme také o tvorbě cen na burze a podobně, to musí být důležité, musíme to zvládnout a pouze pokud najdeme společně definici smyslu a účelnosti takového společného evropského trhu s elektřinou, pak můžeme eh, eh, dát na stůl otázku, kterou jste položil vy. Normální investor, který buduje vedení, si řekne tak a teď eh, z tohoto vedení tři trhy, tři ceny, to pro něj nemá smysl. To je první věc. Druhá věc. Když na druhé straně hovoříme o evropské energetické politice a tato evropská energetická politika eh, by měla podléhat také eh, tržnímu modelu rozumnému, tak eh, je třeba mít evropská kritéria pro fungování takovéhoto trhu. To je třeba také prodiskutovat. Ta diskuze zatím neproběhla, je to ekonomická diskuze. Ta musí proběhnout. Až toto zvládneme, tak potom se můžeme podívat eh, jinak i na infrastrukturní projekty. Tolik tedy spontánně. Pokud jde o téma eh, vedení vzduchem nebo podzemí, Podívejte se ještě jednou na ten konsenzuální dokument eh, mezi eh, komisí a výrobci kabelů. Každý projekt má svoji konfiguraci, svoji specifikaci, takže nemá cenu předepisovat jednotou linii s tím, že kabel je dobrý a volné vedení ne. Nicméně vy jste se zmínil o chráněných krajinných územích. Pokud chcete položit 700 metrů kabelu, tak 620 tun má ta cívka s tím kabelem a když to chcete dovést na místo, potřebujete nákladák s patřičnou nosností. Pokud byste chtěli pokládat eh, takovéto rozměry, tak byste napřed museli postavit silnici, abyste to tam dostali. A nehovořím ani o technických problémech s tím spojených. To je třeba také prodiskutovat. Pokud je o projekty evropského zájmu, já jako přesvědčený Evropan jsem už měl eh, dramatické diskuze a tam se ozvalo to, o čem jste hovořil vy. Teď přišdou lidi z Bruselu a chtějí nám říct, jak máme stavět vedení. Já jsem skromně poznamenal, že ty projekty evropského zájmu TNT jsou projekty, které vlastně byly nahlášeny eh, národní vládou parlamentu. Abychom tady pokročili, Není to vynález eh, Bruselu, eh, komise, parlamentu a rady. My tím nechceme občany obšťastňovat. Tady je důležitá tato diskuze. Eh, tady zase nesmí být ten evropský šovinismus, který je příšerný. A nesmíme zapomenout toto jasně vysvětlit, takže je třeba tyto věci dát na pravou míru. Pokud jde o tuto situaci na základě článku 194, a to není jenom stejně jako Evropská smlouva, otázka komise, parlamentu, tady se leta pracovalo na tom, na té otázce, kde jsou v Evropě skutečně evropské kompetence a ty šly do té smlouvy a to je třeba lidem vysvětlit tak, aby národní vlády protože i ty s tím museli souhlasit, jinak by tam ten článek nikdy nebyl. Tady, tady musíme dělat osvětu, práci s veřejností. Evropský parlament a Evropské komise, Evropská komise toto nemůže dělat samozřejmě. Je třeba, aby to vysvětlili národní vlády, aby vysvětlili, jak důležité jsou tyto infrastrukturní sítě. V této souvislosti protože se dělám reklamu, tak jsem hovořil o salzburském projektu a k těmu, tomu jsem vypracoval zprávu, kde jsem se zabýval otázkou zapojení občanské společnosti. Udělal jsem konkrétní návrhy, které se v Salzburgu teď velmi intenzivně diskutují, například jakou roli má může mít parlament regionální či národní u těchto projektů. Jak může takovýto parlament eh, zastupovat zájmy dotčených osob a podobně. Tam potřebujeme transparentnost. Nemusíme objevovat, co už bylo objevené, ale to, co v Salzburku eh, po takové té desetileté agonii teď probíhá, si myslím, vedlo to k spoustě kontroverzních diskuzí, ale zase spolu diskutují, diskutují firmy s občany, s iniciativami, eh, starosta jedná s parlamentem, s zemskou vládou a podobně. A já si myslím, že příští rok, až tento proces dialogu bude ukončen, že bude možné zahájit to velmi komplikované řízení. Já dostávám každé tři měsíce zprávu z Rakouska o tom, jak se situace vyvíjí, co tam eh, probíhá a jak se vyvíjí ta situace, jaký je pokrok v tomto projektu. Je to otázka, aby spolu jednali města, obce, aby dojednali například pravidla pro očkonění, eh, s politickou podporou vysvětlit, přednést. Nemůžeme jenom nadávat, musíme vysvětlovat. To si myslím je v této otázce velmi důležité. Pan Nistelrooy. Vy jste příbuzný s tím fotbalistou? Já až ve druhé linii, já nejsem tak dobrý. A oni také vydělávají víc. My máme teď opravdu problém, že máme celou řadu projektů eh, offshore, ale jde o to, že potřebujeme evropskou konfiguraci sítě v této oblasti, čili těch deset států v oblasti Severního moře připravilo správnou věc, ty investice jsou také v pořádku, ale je to pouze národní hledisko, protože ten proud jde pouze do národních sítí. Co my potřebujeme? Potřebujeme evropskou myšlenku sítě a evropský model. Já už jsem to předtím říkal, máme obrovské potenciály v oblasti Severního moře, Baltu, ale máme problém, eh, co se stane, když zrovna nebude foukat vítr. Čili to je otázka technických eh, aspektů kde získat náhradní zdroj ve chvíli, kdy přestane foukat vítr, tak, aby bylo možné dát to do sítě, tak abychom mohli zaručit spolehlivost dodávek. A proto podniky, a tím se dostávám ke Krigas flaku, je nutné, abychom u těch projektů, které, na kterých se pracuje teď, definovali technické možnosti řešení technické modifikace takovéto sítě a propojení s budoucí evropskou sítí. E, v Německu jednáme s investory, jednáme s výrobci, to je naprosto v pořádku, ale ten německo-dánský projekt tam nechává stále ještě otevřená určitá rozhraní a doufám, že Švédi, až si vyřeší své paradigma, tak se do toho projektu vrátí. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Adamoviči, my vám děkujeme. A vidíte, že přesnost a úplnost eh, vaší přednášky zaujala všechny a všichni to eh, velmi přivítali. Může nám to pomoci. Ještě vám jednou děkuji, přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci. Doufám, že se uvidíme ještě častěji. A současně mi dovolte, abych poděkoval tlumočníkům, kteří zůstali o chvilku déle, všem vám a ukončil zasedání.